So, Mr. Rubik is here, so we can start. No, Dorazili pan Rybek, tak už můžeme začít. Pánové, dámy a pánové, nyní eh, zahajuji dnešní zasedání výboru. Prvním eh, bodu na pořadu jednání a eh, přijetí pořadu jednání. Co nějaké žádosti o jeho změnu? Není tomu tak. Takže tím je pořad přijat. Druhá věc, eh, sdělení předsedy. Nejdříve hmm, řeknu, že naše zasedání je dnes přenášeno po internetu, takže dávejte pozor na své chování. Tady spousta lidí se eh, bude na vás eh, dívat. Neštěvujte se v nose, poznamenává paní komisařka. Potom nejnovější obchodní eh, zpravodajství. Za no, prvé je tady otázka a eh, Brexitu. Osobně musím říct, eh, že to není tajemství, že lituji rozhodnutí britského lidu, nicméně musíme je respektovat a je zřejmé, že začneme vyjednávání o ničem, než bude zahájen postup podle článku 50. Ale potom Samozřejmě na výboru INTA bude hodně práce. Musíme vyjednávat o obchodní dohodě, o obchodních vztazích z Británii. A samozřejmě se také budeme uh, zabývat otázkou, co s těmi stávajícími obchodními dohodami. Takže uh, na výbore foru INTA bude spousta eh, práce a myslím, že paní komisařka Malmstremová nám k tomu něco řekne co nejdříve. Zejména proto, že je to zajímavé vzhledem ke vztahům eh, s Kanadou. Protože vztahy s Kanadou jsou velice důležité vzhledem k eh, vztahu mezi Británií a Kanadou. Ale týká se to i další dohod, například s Japonskem a tak dále. Nicméně budeme pracovat eh, průběžně eh, na zájmu Evropské unie a jejich občanů. Dobré zprávy jsou přijetí na implementace dohody ITA, ITA ze strany EU. Podařilo se nám opravdu to hm, protlačit všemi institucemi Evropské unie. Takže jsme připraveni na implementaci 1. července. Je to největší eh, celní eh, snížení eh, cel v historii VTO, takže v posledních letech a Evropská unie je tedy připravena. Tolik je tedy, myslím, to je všechno z sdělení předsedy. A teď okamžitě se pustíme do třetího bodu a sice pravidelné výměny názorů s paní komisařkou Cecilí eh, Malmsteovou. Cecilie, děkuji, že jsi přišla v rámci strukturovaného dialogu s komisí a s parlamentem. Jsem rád, že tu mezi námi jsi, zejména teď ve chvíli, který, eh, která je opravdu klíčová pro evropskou politiku i pro obchodní politiku. A máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Mm, a děkuji vám za pozvání, vážení eh, členové dámy a pánové. Jsem ráda, že jsem zde dnes mezi vámi. Eh, vážím si těchto eh, pravidelných jednání na tomto fóru. Dnes, jak pan předseda naznačil, se setkáváme za zvláštních okolností. Musím samozřejmě říci, že i když respektuji právo vol, nebo přání lidského lidu Minulé páteční ráno pro mě byl uh, hořký moment. Uh, celý život pracuji na evropské integraci a, a samozřejmě také se setkávám a s volami ze strany britské, britských kolegů, kteří se ptají po místě své země ve světě a také ze strany evropských kolegů, kteří, které to ovlivní na dlouhou dobu. My, eh, kteří zde zastupujeme evropské národy, samozřejmě musíme se k tomu také postavit. Bude to těžké. Nemůžeme dělat, jako jestli nic nestalo a budeme řešit eh, výzvy, eh, které přinesl minulý týden. I když bylo jasné eh, na zadání Evropské rady, že nezačneme nic, než bude spuštěna procedura podle článku 28. Je nás pořád 28 členů a proto pořád vyjednáváme, vyjednáváme i jménem 28 členů. Samozřejmě si ale nemůžeme dovolit paralýzu. Musíme teď Eh, žít nějakou dobu, eh, přežít nějakou dobu nejistotu. A nejlepší způsob, jak ukázat, že Evropa funguje, eh, bude, že se postaráme o to, aby fungovala. Proto se musíme postarat o to, aby naše agenda obchodní po celém světě zůstala nezměněná a budeme pracovat na tom, co jsme si naplánovali a budeme se snažit pokročit. potřeba eh, využít co nejvíce eh, mm, ekonomiku globální na světě v nadcházejících letech eh, se nezměnila. Evropa je pořád největším obchodním partnerem na světě a musíme utvářet obchod, který odráží naše hodnoty. Čili vzhledem k tomuto bych začala s nějakými pozitivními zprávami. Pan předseda hovořil o rozhodnutí o ITA. Já jsem velice rád, že parlament jednal tak rychle ale také jsme dosáhli eh, důležitého pokroku i jinde v obchodní agendě. Dosáhli jsme politické dohody eh, na rámci eh, regulace konfliktních minerálů po několika trialozích. To je kolektivní výsledek a děkuji parlamentu za velice aktivní úlohu, kterou se hrál. Opravdu se snažíme zlepšit ten zoufalý život lidí, kteří žijí v konfliktních oblastech budeme se snažit, aby výnosy z eh, těžby eh, sloužily rozvoji a ne válce, i když eh, pořád ještě musíme vypracovat technické detaily, tak na tomto základu se můžeme shodnout a být na ně hrdí. Také obchod s produkty, které se používají pro tresty smrti a mučení, tam delegace parlamentu při vyjednávání se hrála velice důležitou roli. A, to je balíček, který nám umožní aktualizovat seznam eh, zakázaných produktů rychleji a zabavovat produkty, eh, které eh, budou v tranzitu v EU. A také budeme moci zabraňovat obchodu na, obchodu, na veletrzích a prostřednictvím makléřů. A to je také politická dohoda, všichni chtějí jednat co nejdříve. Další vývoj je eh, dohoda o ekonomickém partnerství. O to se vyjednává léta a ta nabízí velké možnosti našim eh, partnerům, eh, podporuje regionální integraci, například pravidle, prostřednictvím pravidel o regionálním původu. A také je to citlivé k partnerům, jsou tam dlouhá přechodová období výjimky, kde je to potřeba. Já jsem byl a, před několika týdny v Mocaně, měl jsem tu čest tam podepsat dohodu jménem EU a, a opravdu země Sadeku byly nadšené mm, a těšili se na spolupráci s námi na, v implementaci tohoto. A doufám, že parlamentu se bude dařit toto co nejrychleji ratifikovat. Také se nám daří v dalších EPA s východoafrickým společenstvím a s západní Afrikou. Doufám, že eh, eh, budu moci jet podepsat jak do Keni co nejrychleji. Kromě našich hodnot se snažíme eh, vytvořit síť dohod obchodních s našimi partnery. Od zahájení iniciativy jsme zahájili několik vyjednávání a obnovili několik pasivních vyjednávání. Jedno z velmi důležitých je Mercosur. Měli jsme si nové nabídky k zbožím a službám. Poprvé od roku 2004, zatím nejsme u cíle, ale eh, věříme, že tyto nabídky se samozřejmě budou ještě zlepšovat, ale určitě je to dobrý výkop a je silná politická vůle hledat řešení a posunout se vpřed. V jiné části světa v Azánu jsme zahájili s jednáváním další, eh, s další zemí s Filipinami a, a obě dvě strany se tedy pustily do vyjednávání. Až budeme mít hotová vyjednávání s ASEANem, eh, tak budeme zdůrazňovat širší cíl a rozvoj vztahu mezi EU a ASEANem a ty jednotlivé dohody jsou stavebními kameny a na cestě k to cíli. Nicméně Také tady máme dohody se Singapurem a, a s uh, eh, Větnamem. Ještě kromě toho, na které se musíme zaměřit, jsme připraveni eh, jednat s Indonésií, čekáme na radu, až eh, rozhodne o mandátu. Je tady dohoda mezi předsedou Junckerem a prezidentem Jududu. A dokončeny byly závěrečné přípravy a jsme připraveni tedy vyjednávat a První eh, kolo proběhne později letos. Chceme modernizovat eh, dohody s Mexikem, Tureckem a také jsme zahájili u Chile práci, i když tam to bude trvat déle. Eh, setkal jsem se s mexickým partnerem, ministrem Gachaldem v Bruselu, zahájili jsme vyjednávání a, a mm, vyjednavači přijeli do Bruselu před pouhými několika týdny na první kolo skutečných vyjednávání. Ta byla velice produktivní, byly to velmi dobré rozpravy a, a chceme rozšířit tu starou dohodu, a, a, aby se a, týkala i e, služeb investic, e, veřejných zakázek, e, trvalého udržitelného rozvoje, boje s korupcí a lidských práv. A, a snažíme se o něco podobného ve staré celní unii s Tureckem. Komise a turecká vláda a podpořili společnou zprávu, která má s Eh, přijít eh, se službami a veřejnými zakázkami poprvé a, a postoupit k zemědělské liberalizaci. Také eh, jsme dokončili veřejné připomínkové řízení. U tohoto děláme posouzení dopadu a chceme to navrhnout radě do konce roku. Tak když už tady tak inventarizuji situaci, tak řeknu něco, co se děje na VTO od zasedání ministrů v Nairobi. Několikrát jsme to projednávali. Ministři a naši zástupci eh, v Ženevě tady pracují velice tvrdě a zjišťují, jaký, eh, eh, jaká témata připravit na ministerské zasedání v prosinci příštího roku. My jsme tady velmi aktivní a řekli jsme i jasně, že chceme vyřešené, vyřešené otázky z Dauha, domácí, podporu zem, domácího zemědělství, eh, rybolovu, netarifní bariéry a služby, ale také chceme vyřešit jiné věci, nové věci, jako je digitální obchod. Měli jsme například zasedání eh, ministrů VTO v eh, Paříži 2. června a objevuje se koncenzus, nebo vynořuje se koncenzus a začaly práce. Zatím jsme ještě nedosáhli cíle všechny eh, členy VTO bude muset upozorňovat na eh, závazky VTO, kromě eh, podpory systému samotnému. A je důležité, aby hlavní členi přijali odpovědnost za vydávání a celý systém. Pokud jde o VTO, tak vedle něj pracujeme na plurilaterálních věcech, nejdříve EGA, dohoda o ekologickém dobru, která se bude týkat e, jednoho typu produktů. Jsme e, připraveni dokončit vyjednávání. Setkali jsme se s ministry zúčastněných zemí před několika týdny v Paříži a doufáme, že se nám podaří předložit dohodu v, e, kdykoliv tedy až, až se setkou ministři v Číně je důležité, abychom proto získali e, všechny v Číně. Pokud je o TISA, tak tam vyjednávání také pokračují. Bylo e, zasedání e, zúčastněných zemí v Paříži a dohodli jsme se, že je třeba pokroku a díky tomu bychom mohli dokončit vyjednávání k konci tohoto roku. Musíme zde pokročit, ano. Za Evropskou unii jsme připraveni zlepšit naši nabídku v příštím kole v říjnu, pokud ostatní budou také schopni přispět. Všichni samozřejmě musí být flexibilní, pokud to máme uzavřít. No, u telekomunikací, u námořní dopravy jsme připraveni se pohnout a musíme se zaměřit na hledání skutečných řešení, skutečných problémů. Máme zde tedy uh, uh, ambiciozní pracovní plán. Ta vyjednávání budou intenzivní. Proběhne další kolo příští týden. rád bych vám poděkoval za možnost, kterou jsme měli najít vyjednávat o těchto otázkách. Teď to samozřejmě projednáme, ale samozřejmě proto bude speciální zasedání hned po tomto s naším vyjednávacím týmem. Takže bude možné se zaměřit na technické otázky, protože je, myslím, důležité, abyste to věděli. A potom, pane předsedo, bych eh, chtěla zmínit další eh, akronymy, a sice CETU a TTIP. Z Washingtonu jsem přiletěla před několika hodiny, eh, před dvěma hodinami jsem přistála. A jednali jsme hodně s velvyslancem Fromanem v USA, se samozřejmě ptali hodně na britské referendum. Nicméně jsme se dohodli společně, že vyjednávání o TTIPu dávají pořád a hodně smysl. Mm, nic na naší snaze ukončit TTIP eh, se nezměnilo ani na americké straně, eh, ani na naší. Eh, jsme připraveni se dohodnout letos, pokud američané nebudou také připraveni. Celkové texty budou hotové v, přes léto a budeme tedy moci přijímat nezbytná politická rozhodnutí. Hodně jsme hovořili o, o přípravách na příští vyjednávací kolo které bude připraveno tady 11. července v Bruselu. Ale k tomu samozřejmě může dojít, pokud eh, ta dohoda eh, naplní naše vysoké hm, eh, ambice, aby šířila naše hodnoty, přinášela hospodářské příležitosti a USA se pohnou v našich prioritách. To znamená veřejné zakázky, služby, regulační spolupráce, označení zeměpisného původu, tohle je udržitelný rozvoj. Musíme také dosáhnout eh, dohodu o investiční ochraně a postarat se o to, aby eh, naplnila ty eh, standardy. No pokračujeme vpřed tedy. Je tady silná vůle se pohnout, ale hodiny tíkají o tom také dobře víme. Nicméně možné to je, protože máme dohodu která eh, naplňuje tyto ambice z Kanady. To je nejdalekosálejší s Kanadou, která je nejdalekosálejší smlouva služby. Eh, tam je to průlomové, pokud je o přístup na eh, kanadský, kan, ke kanadským veřejným zakázkám. Je to progresivní dohoda s progresivním partnerem, který zjí naše hodnoty a posílí to naše závazky k trvalé udržitelnému rozvoji a budeme chránit investiční investice tam. Je to také skvělé pro evropské eh, pracující eh, podnikatele a spotřebitele a budeme se to šířit, snažit šířit dále. Komise přijme eh, ten návrh příští týden. Hovořila jsem s kanadskou ministrní Kristinou Freeland. Setkali jste se s ní, to byla tady. Hovořili jsme o Brexitu a shodli jsme se, že tohle je dohoda, a která nám hodně leží na srdci, je důležité pokročit vpřed a přijmeme ji i podle plánu příští týden na komisi. Vy tady máte důležitou roli v eh, schvalovacím procesu, budeme o tom jednat příští týden. Budeme pracovat tady na těchto návrzích a, a rozhodneme o právní povaze dohody. A víte, že podle smlouvy právě váš parlament je zde spolu zákonodárcem v plné šíři a máte právo demokratického přeskumu. A to je odpovědnost, kterou vím, že budete vážně a chci připomenout slib, který eh, jsem učinila, myslím, v této místnosti, že žádná dohoda nevstoupí v platnost předtím, než eh, Evropský parlament o ní eh, bude hlasovat. Takže, pane předsedo, tak jsme pokročili eh, v těchto eh, různých otázkách. Prošel jsem to co nejrychleji, protože chci umožnit eh, nebo dát největší prostor mm, otázkám, protože to je hlavní cíl našeho zasedání. Děkuji vám za tuto možnost a těším se na diskusi. Cecilia, for this Děkuji, Cecilie, za tento obsáhlý přehled a úvod do problematiky. A také děkuji, že jste k nám zavítala rovnou z letiště. Teď dám slovo koordinátorům politických stran a poté samozřejmě všem ostatním poslancům, kteří si přejí. Na otázky a odpovědi máme zhruba jednu hodinu. Takže prosím, dodržujte řečnický čas. Já sice neříkám nějaký přesný limit, ale Přesto vás prosím, abyste byli eh, přesní a k věci. Daniel Gaspary. Děkuji, eh, paní komisařko. Já jsem velice rád, že jste mezi námi eh, a to rovnou cestou z Washingtonu. A já začnu s TTIPem a prosím, bojujte za něj stejně jako dosud. Chceme, aby skutečně obchod fungoval jestliže nám jde o hledání příležitosti, jak eh, bojovat proti nezaměstnanosti, zvláště u mládeže, tak eh, určitě potřebujeme obchodní dohody. A TTIP je jeden eh, z těch kruciálních kamenů do této mozaiky. Ano, my víme, že TTIP chce, aby, chceme, aby tady, tady nebyly žádný negativní dopad na naše normy, zejména na veřejné služby a podobně. Ale jak včera říkal eh, Ven Langen, citoval z, maga- z magazínu Der Spiegel, eh, tam zazněly velmi negativní a nezdravé nezdravé komentářů a já nevím, eh, jestli on tam hovořil za sebe nebo za svoji skupinu. My každopádně chceme, TTIP chceme, aby byl uzavřen letos a po Brexitu eh, teď vidíme, že mnoho Britů si stěžuje na výsledek referenda a na to, že byli mateni během eh, té referendové kampaně a teď cítí, že jejich budoucnost je ohrožení. Já bych byl nerad, kdyby typ spadl pod stůl, zejména eh, kvůli tomu, že zde nemáme dostatečně energetické vedení. Eh, my každopádně musíme vrátit tu debatu do roviny faktů a ne mýtu. Eh, myslím, že je to skutečně důležité a výsledek britského referenda by měl být takový eh, budíček. Dále hovoříte o síta. Eh, my bychom se všichni samozřejmě měli trošku sklidnit. Eh, komise je strážkyní smluv a eh, nyní právníci komise to vnímají jako dohodu pouze pro EU a myslím, že my teď máme u soudu dohodu s Singapurem a pokud by tedy E, toto bylo uznáno, tedy tedy byl uznán jako smíšená dohoda, tak to bychom mohli tedy e, tu, ten singapurský případ stáhnout od soudu, ale takových je víc. Já, já vím, že e, možná technicky je to špatně, ale možná, že skutečně členové rady chtějí splnit své sliby, které učinili v národních parlamentech. Ale jelikož já jsem členem Evropského parlamentu, tak já chci říci, že demokracie se neodehrává v Evropě výhradně v domácích parlamentech, v vnitrostátních parlamentech, ale také eh, Evropský parlament, ten je demokratickou pojistkou dění na úrovni Evropské unie. Pokud by to tak nebylo, tak to tak můžeme zavřít. Pokud se týče britského referenda, ano, eh, pokud Británie skutečně odejde z Unie, pak eh, to znamená pokles naší relativní váhy vůči, vůči eh, Spojeným státům a Číně a to Zatím tedy eh, hovoříme o 28. a kdybychom chtěli hodně urychlovat ten eh, eventuální Brexit, tak eh, by ta naše ztráta váhy nastala ještě dříve. Ano, děkuji vám. David Martin nás požádal, abychom chvíli počkali. Ne, už je tady. Ano, já jsem eh, eh, ne, nechtěl, eh, ano, já, já jsem totiž musel dát interview Brexitu ku podivu na toto téma. Ano, já mám takovou praktickou otázku, pokud se týče Brexitu. Otázka je, kdo bude jednat, s, jednat o těch oponích eh, aspektech eh, Brexitu. Eh, budeme, bude s námi zacházeno jako se třetí zemí, nebo jak to vlastně bude? Čili toto bude, toto bude důležitá otázka, jakým způsobem se to bude odehrávat. K tomu, co říkal Daniel Brexitu, hm, tak samozřejmě ta mantra je zatím business as usual. Například Eh, Indonésie, eh, pozastav, která pozastavila vyjednávání kvůli možnému Brexitu, eh, si nyní přeje obnovit tyto, tato jednání. Zajímal by mě, zda máte nějaké signály od partnerů, že by že by tedy jejich obchodní vyjednávání s EU bylo ní považováno za méně významné e, v souvislosti s tím, že Brit, Británie se TTIP nebude týkat? A e, potom samozřejmě je otázka, jak to bude dále s vztahy s Kanadou. Ano, já souhlasím eh, s Danielem, ale myslím si, že eh, pokud se týče té City, eh, tak si tady bychom měli opravdu počkat, než se vyjádří soud. Protože mně se nezdá, že bychom měli tedy urychlit vyjednávání s Kanadou dříve, než budeme mít rozhodnutí se Singapurem. A další věc, my jsme tady nedávno hlasovali o tom, že ten monitoring Eh, nám, nám nevyhovuje a eh, to se týká SADEK, no, je skutečně možné, že by se ten monitorovací mechanismus nějak osílil. Děkuji, Emo. Děkuji, eh, pane, paní komisařko, dobře ráno. Já také se stručně ještě zmíním o Brexitu. Britové se jasně vyjádřili a bylo to, demo, bylo to demokratické hlasování a já děkuji paní komisařce, že to eh, uznává. Eh, já se zvědavý, jestli pan Martin dostane odpověď eh, na tu otázku, co bude nebo co je s těmi obchodními vyjednávání mezi EU a Británií. Protože Eh, předseda Juncker říkal, že nikdo z komise nebude eh, vyjednávat žádnými Brity, eh, protože nejdříve se musí invokovat článek 50. Já myslím, že to je chyba, mm, protože náš dialog je prostě důležitý No, nejenom pro Británii, ale také pro zbývající členy Evropské unie. A nezapomeňme na to, že my jsme stále členy Evropské unie a to znamená, že já budu nadále jako dříve eh, pracovat eh, v tomto výboru. No a teď eh, bych chtěla zmínit tedy to, že budeme hlasovat o exitové strategii a teď je otázka, eh, jak eh, do budoucna se budou odvíjet další témata, jako třeba digitální agenda. A my samozřejmě chceme pracovat také na úrovni VTO a eh, to znamená, že my, my tam budeme fungovat jako trh. Také si myslím, že eh, příliš nepokročí vyjednávání s Japonskem, kde se chystají volby, a, čili to bude asi zajímavé, jak tedy dále vyjednávat eh, s Japonskem. A také eh, TSA and TTIP, že další, vlastně už máme teďka červen, čili otázka je, jakým způsobem rozdělit zdroje mezi tyto dvě cesty vyjednávání. A Eh, ono eh, je otázka, protože já jsem zaslechla, že u tezy, že tam se to má trošičku opozdět, nebo takže nevím, jak to tam bude, to mě zajímalo. Marita? Děkuji a děkuji, paní komisařko. Eh, myslím, že skutečně to, že jdete z letiště rovnou sem, tak to je znak toho, jak jste odhodlána pracovat a děkuji vám také za úvodní slovo o tom, o co tady vlastně jde a co máme nyní na stole. Také já si myslím, že to, co bude teď následovat pro, po britském referendu, by nám mělo připomenout naše zodpovědnosti. Chtěla bych se zeptat na další kroky k té kanadské dohodě. Ehm, tady musím říct, že eh, slova předsedy Junkera eh, poněkud eh, zatřásla s tou debatou v českých zemích. Není zcela jasné, jak to bude dál. Někteří tedy říkají, že v národních parlamentů se to nebude týkat. Já myslím, že naopak ano, protože jsou to ministři obchodu, kteří poskytli mandát a také budou s konečnou platností schvalovat vyjednaný text. Čili eh, já myslím, že je velice důležité, aby každý člen rady také sehrával svoji roli, protože eh, navrhovat, že to by skutečně se mělo odehrávat jenom Bruselu, to není úplně přesné. K té typu dnes ráno jsme se na playbooku eh, doslechli, že prý jste řekla, že co se týče té Atlantické rady, eh, že by bylo možné mít eh, tu dohodu dotovou už letos. Čili skutečně dosáhnout rozumných výsledků, poněvadž my tam vnímáme také určité překážky, například pokud se týče přístup na trh ve Spojených státech a podobně. A také budou ještě nějaké volby v letošním roce. Eh, dále by mě zajímalo, jak probíhá jednání s Japonskem, eh, na to taky nesmíme zapomenout. A ještě bych se chtěla zeptat, eh, vy jste tady zmínila strašně dlouhý list ambiciozních a probíhajících vyjednávání, například posílení pravidel, Eh, úsilí o zvýšení růstu eh, s ohledem také na eh, lepší kvalitu života a růst lidí u nás. Obchod samozřejmě je čím dál političtější záležitost, vyžaduje se čím dál tím více informací a třeba rozlišovat fakta od mýtu a zapojovat všechny ty, kteří se dotýká. týká jsou tady lidé, kteří právě rozmazávají tu hranici mezi fakty a mýty, pokud se týče obchodu. Já si myslím, že pro nás eh, z toho vyplývá potřeba dělat více, lépe komunikovat eh, se zainteresovanými stranami také na straně komise. My v současné době eh, se snažíme vyvodit poučení a e, já si myslím, že to je také požadavek na váš tým. E, on je zcela jistě vytížený naplno, ale potřeboval by více kapacitu a my se snažíme vám také pomáhat z tohoto parlamentu, e, poněvadž toto také žádají naši voliči. Děkuji, Helmut. Děkuji, pane předsedo a paní komisařko. Eh, eh, také já, eh, tedy ano, blahopřeji, že nemáte jetlag po cestě z Washingtonu. Ano, my jsme skutečně sledovali, jak se komunikovala v Washingtonu a to souvisí s otázkou, jak to bude dále s TTIPem. Také my jsme měli vývoj v Hágu, také jsme měli jiné nebo posun v názorech partnerů kongresu a e, také jsme debatovali o tom, e, jak si momentálně stojí typ. Moje otázka. Jak e, přistoupíte k otázce Dodd-Frank Act? My tedy, aspoň se nám to zdá, že pokud se týče veřejných zakázek, je pro nás trh americký trh velmi omezený. A já, když jsem to vznesl, tuto otázku, eh, tak jsem dostal odpověď, chcete opravdu se dohodnout, čili to byla skutečně eh, velmi politická odpověď. Čili mm, ano, já vnímám, že chcete dosáhnout, eh, dosáhnout dohody do konce roku, ale je to skutečně možné? A teď druhá věc. To referendum o Brexitu, to je jaksi něco, co nás staví do velmi obtížné situace. Eh, lidé prostě mm, nám dostatečně nedůvěřují jako politikům, nebo možná naslouchají nesprávným politikům, nesprávným hlasům. A eh, to, co se stalo, souvisí také s mezinárodním obchodem. Eh, možná, že tady jsou různé falšné signály, ale hlavní je, jestli vyjednáváme v zájmu našich lidí, našich voličí, voličů. Čili to zajímá odbory, to zajímá občanskou společnost, eh, kteří se snaží pochopit to, jak tedy eh, bude vypadat realita ve výrobě eh, v souvislosti s obchodem. A ty dohody prostě vytvářejí závazné právní rámce, čili skutečně lidem je třeba to vysvětlovat. Teď, pokud se týče EPASu, my tady máme eh, delegované akty pro šest zemí, což, eh, myslím, není příliš demokratické. Tyto země totiž eh, musí ratifikovat smlouvy v určitém časové lhůtě přičemž my nevíme, jak to bude probíhat naopak v členských zemích, ať už je jich 27 nebo 28. Čili mě by zajímalo, zda tedy máme eh, už podepsanou tu EPU eh, e s eh, východoafrickým společenstvím. A jaká je pozice z Burundi? Tam skutečně eh, podkopávání demokratického eh, vývoje, to prostě není v souladu s EPA. A co se týče Mercosuru, eh, já vím, že to nespadá do odpovědnosti komise, ale přesto se zeptám, proč mm, nejsme schopni dotlačit radu k tomu, aby formulovala mandát pro další vyjednávání. my eh, máme úplně novou ekonomickou éru a mm, snažíme se nějakým způsobem eh, vstoupit do těchto jednání nebo nějak je otvářet a eh, teď prostě nevíme, co to je nová kapitola, nový přístup nebo co to je. Ano, já tedy z ekonomického hlediska je to pochopitelné, ale je to dost málo transparentní. A e, také e, můžete se také vyjádřit e, ke statutu tržní ekonomie pro Čínu, jak to momentálně vypadá? Děkuji. Děkuji. Dobrý den, paní komisařko. Omlouvám se, že jsem tady nebyl na vaše úvodní slovo, ale už mi shrnuli, co jste říkala aspoň k těm věcem, o kterých eh, jsem chtěla mluvit i já. Dnes po Brexitu pocitujeme dvě tendence. Jednak se říká, že Britové nepochopili, do jaká, jaké míry EU vlastně pomáhá řešit různé problémy související s globalizací a podobně. A Eh, do, do jaké míry EU má agendu, která vlastně vyhovuje občanům eh, a jejich obavám. Eh, tady možná je třeba trochu více dělat nějakou osvětu, informovat o odpovědnosti, zvláště i těch, kteří ve svém hlavním městě říkají opak toho, co říkají v Bruselu. A pak je tady také otázka, kterou si musíme položit ohledně stavu EU, pokud jde o procesy i obsah. Já rozhodně podporuji myšlenku, že naše političtí představitelé jsou někdy zcela nekonzistentní z hlediska vystupování v Bruselu a vystupování u sebe doma. Například před třemi dny francouzský premiér řekl, že TTIP už vlastně není na pořadu dne a že by se o tom mělo přestat mluvit. Toto řekl veřejně. A zároveň, když se podíváme na Eh, zápis ze summitu, tak to vypadá, že předseda Juncker znovu požádal hlavy státu a vlád o podporu v těchto jednáních a Francie neřekla nic, neřekla nic, co by eh, spochybnilo tuto strategii. A to je věc, která opravdu eh, drtí Evropu. To, že ve svém hlavním městě ještě dnes se říká, říká se Cameron lhal, Farage lhal, Boris Johnson lhal, ale přitom, když máte premiéra určité země relativně důležité v EU a řekne, tak eh, tohle je, s tím je konec a druhý den se Bruselu říká, že se pokračuje a on nereaguje, tak to je skutečně velký problém. A mm, otázka na SETA. Je tady nějaká nějaký právní problém s podpisem SETA v říjnu, jestliže eh, Britové aktivují eh, článek 50, anebo jestliže ho neaktivují. Co to znamená, když budeme mít teda, eh, tedy summit EU-Kanada, e tak ten nástupce Camerona to bude podepisovat nebo nebude? A druhá věc v souvislosti s touto dohodou, protože ta už se rychle blíží, asi si uvědomujete, že ta povaha eh, smíšená té dohody a ta otázka toho, že když je vlastně smíšená, měla by se eh, přechodně eh, začít uplatňovat ještě před schválením národní parlamenty, že by se to mělo nějak řešit ve veřejné diskusi. Já osobně hájím to, aby to byla dohoda smíšená a jde tady o demokratický postup. Nejde jenom o pravomoci, ale také o to, zda národní parlamenty Eh, se tedy vlastně zhostí té diskuse o globalizaci, která je dnes v jádru všech politických diskusí. A mě znepokojuje, jestliže evropské instituce budou hájit myšlenku, že národní parlamenty k tomu nemají co říct z právních eh, důvodů, které třeba mohou být opodstatněné, ale vidíme, že tady jde o ten demokratický proces, ale i kdyby k tomu měli co říct, tak eh, to třeba řeknou, ale vlastně ta dohoda už se stejně bude uplatňovat. A to potom jenom hraje do karet všem populistům a nacionalistům, kteří říkají, že ty evropské politiky jsou proti lidem a proti národním parlamentům. Děkuji, paní Begin. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já slibuji, že budu stručná jako obvykle. Děkuji paní komisařce za to, že přišla mezi nás dnes ráno. Děkuji, že nás eh, ujistila, že pokud jde o eh, ty dohody bude pokračovat a chtěla bych se připojit ke kolegům, kteří tady zmiňovali otázku Brexitu. komise vlastně dojednává dohody o volném obchodu. E, její mandát vlastně odráží zájmy různých zemí a mělo by se to tedy přetavit do jednotné smlouvy, která se bude týkat celé Unie. E, problém je v tom, že třeba dnes jeden stát zajímá zemědělství, jiný stát chce ústupky třeba ve finanční oblasti a Někdy, jak už to známe z minula s jinými smlouvami, jeden zájem vlastně převáží a někdo se musí obětovat ve prospěch eh, jaksi širšího zájmu. A co teď se stane, když vlastně ta jedna země opustí EU? Budeme nadále jednat na základě mandátu, eh, který vlastně zahrnuje i zájmy země, která už nebude členem EU a třeba ty zájmy mohly být na úkor eh, těch zemí, které v EU zůstávají. Mám na mysli tady smlouvy TTIP a TISA. Je to správné pokračovat v jednáních na základě mandátu, který odráží eh, vlastně zájmy někoho, kdo bude brzo třetí zemí? Podíváte-li se na setu, tak eh, pokud jde o naše voliče, nebylo by vzhledem k ním vhodnější ten mandát prohlásit za zastaralý a e, obnovit vlastně konzultační postup s cílem získat nový mandát. A chtěla bych ještě podpořit to, co tady říkal Helmut Scholz. Myslíme si, že všechny mandáty pro e, vyjednávání o dohodách by měly být veřejné, měly by být e, publikované to je žádost, kterou máme obecně, pokud jde o obchodní strategie. Ta, tu žádost už znáte, takže to prosím zvažte. Děkuji vám. Tak přesně, jak jsem si myslel, koordinátoři eh, mluvili hodně, hodně toho měli co říct, měli hodně otázek, takže teď nám ten čas trochu uběhl, takže teď musím řečnickou dobu ostatních poslanců omezit na dvě minuty. Mám tady devět žádostí o slovo a teď tedy uzavřu řečnický seznam, nikoli hlasovací, ale řečnický a těchto devět kolegů tedy bude moci položit otázku komisi. Jako první paní eh, Arena. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla zmínit o dvou tématech, o Africe a o SETA. Je pravda, že ve strategii jsou dvě věty, které mi leží na srdci. Obchod pro všechny a konzistence politik. Dnes eh, když se podíváme na dohody o volném obchodu s Afrikou, tak eh, stojíme před dvěma strategiemi, které jsou trochu komplikované. Jinak to jsou akty přenesené pravomoci, což vlastně omezuje eh, přístup na ehm, evropské trhy na těchto šest zemí, které mají vlastně specifické vztahy s EU. Říká se, tak teď je třeba s tím skončit, je třeba začít trochu vyvíjet tlak a zároveň říkáte, že se vlastně podepisuje se zeměmi, které chtějí podepsat. Tak když nějaká země eh, chce podepisovat, tak proč na ní máme vyvíjet tlak? A já si myslím, že tato otázka eh, vlastně těch přenesené pravomoci, pokud jde o přístup těchto zemí na trh, by se měla eh, odložit nebo úplně zrušit, protože, jak říkáte, tyto země chtějí podepsat, tak proč na ně takto tlačit? A druhá otázka, to se týká vlastně těch EPA. Eh, v souvislosti s tím, co říkal kolega Scholz. Můžeme důvěryhodně se snažit o dohodu s východní Afrikou, když v tam těchto zemích je třeba Burundi, eh, SVČ eh, přijala sankce vůči Burundi, celkem jasné sankce, a zároveň budeme obchodovat vlastně s lidmi, eh, na které jsme uvalili sankce. Já si myslím, že alespoň u této skupiny zemí by se mělo vyčkat, až Burundi bude vyhovovat demokratickým požadavkům, než začne eh, s ním obchodovat. Nyní Kseta. Já musím tady poukázat na souvislost s kampaní Brexit. Hodně se hovořilo o suverenitě, o možnosti členských států jednat eh, dle své národní svébytnosti. Tady někteří lidé říkali, eh, kte, vlastně že lidé, kteří dělali kampaň pro odchod a, za, a říkají zároveň, musíme tedy eh, pokračovat a přijmout SETA. Takže já se ptám, neměli bychom počkat, než soud se vyjádří k Singapuru, než se bude pokračovat se SETA. Pak už to by v tom bylo aspoň jasno, bylo by jasné, jestli to je smlouva smíšená nebo ne a e, bylo by to tedy e, stabilní situace z obchodního hlediska. Mě by tedy zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji e, za to, že jste přišla tak brzy po návratu ze Spojených států. Asi vás nepřekvapí, že eh, mám otázku týkající se Brexitu a jeho dopadu. Obchod byl jedním, eh, jednou ze dvou důležitých otázek. Já jsem eh, strávila spoustu hodin mluvením s lidmi a obchod byla jedna z velkých otázek v souvislosti s referendem o EU. Pak tady byla ještě otázka migrace a imigrace a volného pohybu. A Eh, lidi nejvíc zajímalo eh, především to, co se týká globalizace. Ono to v podstatě obojí souvisí s globalizací. U nás na severovýchodu regionu máme přebytek, vyvážíme víc, než dovážíme, jsme dobří ve výrobě, máme dobrou výrobní základu a lidé kupují to, co my vyrábíme a kupují služby, které poskytujeme. Ale přesto všechno drtivá většina lidí se cítí zcela vyloučena z přínosu globalizace a většina lidí, 58% lidí v mém regionu hlasovalo pro odchod z EU. A bylo to především proto, že mají pocit, že se jich nějak nedotýkají přínosy globalizace. Mají pocit, že ta, to, tato ekonomika vlastně nefunguje v jejich prospěch. Samozřejmě někteří eh, politici těžili ze strachu lidí, využili té příležitosti, aby vytvářeli různé mýty, strašidelné příběhy, hodně se strašilo uh, Ehm, ehm, vytvořil se velký hněv mezi lidmi a my teď to musíme nějak řešit. Ale já jsem byla velice znepokojena, když jste slyšela vaše komentáře, že vlastně bychom měli pokračovat v tom business as usual. Já si myslím, že Spojené království v tomto není jedinečné. Ta zloba a ten pocit, že lidé nemají z globalizace nic, to vládne v celé Evropě. Slyšíme to v diskusích v mnoha evropských zemích a pokud to nebudeme řešit v obchodní politice EU, pokud se nebudeme dívat i na sociální rozměr naší obchodní politiky EU, tak nebudeme řešit ten hněv v lidech. A je tady hrozba, že se to rozšíří. A mě by tedy zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji. Děkuji vám. Pan Juncker říkal, že je třeba vyčkat se zapojením národních parlamentů do SETA, ale možná eh, je tady třeba počkat spíše na rozhodnutí Evropského soudního dvora. U TTIPu e řekl, že chce nový mandát, ale členské státy řekly, že ne a že by eh, se to mělo projednávat tak, jak to už je nyní. Takže vidíte, že tady zaznívají různé názory. Paní Malmström, vy jste říkala, že nechcete eh, eh, referendum o žádné obchodní dohodě, ale já myslím, že nemáte tady mandát od eh, obyvatel. Jedná se vlastně o nedemokratický postup, kdy se vůbec neberou v potaz názory lidí. Já nejsem šťastná z odchodu Spojeného království, ale myslím, že to souvisí právě s touto situací je to eh, takový budíček, eh, musíme se probrat a eh, udělat radikální změny. Musíme zastavit SETA a naše strana by chtěla také revizi Lisabonské smlouvy. Chtěli bychom vlastně zrušit Evropskou komisi tak, aby eh, sociální Evropská unie byla demokratičtější a transparentnější. EU buď bude demokratičtější, anebo nebude vůbec. Pan Fizas. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych především eh, vyjádřit eh, přízeň našim britským kolegům, jak těm, kteří hlasovali pro odchod, i těch, kteří hlasovali proti. Já jsem byl velice rozesmutněn výsledkem toho referenda a budou nám určitě chybět, pokud odejdou. Třeba ten článek 50 se snad nikdy neaktivuje, třeba bude nějaké druhé kolo, ale obávám se, že eh, to asi nenastane. Každopádně je velice důležité, už to říkali mnozí kolegové, aby se co nejrychleji přijala rozhodnutí, protože dojednávání dohod o volném obchodu v těchto eh, podmínkách bude dosti složité, ale takový je tedy život. A já bych se chtěl eh, vyjádřit k věci, která možná mm, se vám nebude jevit tak důležitá, to je přístup Ekvádoru k dohodě o volném obchodu s Kolumbií, Peru a dalšími anskými zeměmi. To je téma, které je teď v rukou rady, ale myslím, že bychom měli pomoci Ekvádoru v eh, plnění těchto eh, lhůt. Víte, že tam bylo závažné zemětřesení a je, je pro ně důležité, aby se ta dohoda schválila ještě do konce roku, protože jinak by to mělo vážné ekonomické dopady na mnohé ekvádorské podniky a jejich zaměstnance. A samozřejmě eh, tento parlamentní výbor má právo diskutovat o tomto tématu, takže prosím, paní komisařko, snažte se zatlačit na komisi, aby to urychlila, eh, protože my také ještě to musíme tady projednat, eh, tak abychom to mohli schválit ještě do konce roku. Děkuji. Ano, děkuji vám, Joachim. Děkuji. Eh, jenom eh, dva body stručně. Eh, nejdříve ta. Tady už mě trošku rozčiluje to, jak necitlivě k tomu přistupuje Evropská komise. Prohlášení Junckera, že to bude EU only, pouze pro EU. My přece už máme dřívější příklady, kdy je jasné, že se to týká také národní státu a Možná, že je to převážně evropská záležitost, ale členských zemí se to také týká. E, jestliže tedy e, se tady postupuje takovýmto bezohledným způsobem, aniž se vyčká na stanovisko soudního dvora k Singapuru, tak to skutečně to vyvolává špatné reakce. Já, prostě už zase slyšíme, tam ti v Bruselu chtějí to nebo to, no prostě e, já myslím, že to je skutečně vysoce problematické, politicky naprosto nepřijatelné. Já si myslím, že by bylo e, ano, eh, plnější postupovat jinak. Prostě zkusme zapojit kritiky celé této smlouvy a prostě vytvořit z toho příklad konsensuální dohody, zapojit například také odbory, včetně kanadských. Já si myslím, že takový konsensus se musí dát celkem snadno dosáhnout. Pak je tady další otázka, a opět si říkám, jak je možné e, vůbec o něčem takovém uvažovat. E, tady se hovoří o statutu tržní ekonomiky pro Čínu, to máme rozhodnout Čínu. A zároveň je k tomu tedy návrh pro reformu eh, ochranných obchodních nástrojů. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla. Já jsem eh, tedy bych chtěla podpořit to, co říkali kolegové. Je třeba pokračovat v eh, práci a v závazcích ke třetím zemím. Ale jsem přesvědčená, že po tom, co se stalo, v žádném případě nemůžeme dělat, jako by se nic nestalo. Jsem přesvědčená, že ta obchodní strategie a obchodní politika eh, se vlastně nespravedlivě stane obětí eh, této situace, té reakce A myslím si, že nestačí změnit přístup, nestačí větší transparentnost mandátu. Chceme-li sjednotit a posílit eh, eh, naše politiky musíme myslet na ty, kteří vlastně takzvaně tratí na té globalizaci. Je třeba vyslat eh, signál v tom smyslu, že eh, chráníme ty, eh, ty naše občany, kteří trpí současnou situací. A myslím, že pokud se to nepodaří, tak nebudeme mít eh, nástroje pro to, abychom mohli pokračovat v takovéto obchodní politice. Je třeba skutečně se více snažit tak, aby tyto obchodní politiky byly prospěšné pro všechny. A komise, zvláště v těchto dnech po Brexitu, by se na to měla více soustředit mám pocit, jakoby komise si to neuvědomila, neuvědomovala tak, jak by měla. A pak ještě e, otázka s modernizací e, obchodních nástrojů v návaznosti na Brexit. Děkuji, pan Tremoza. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom minutku chci eh, poděkovat eh, komisi za výborně odváděnou práci. Eh, chtěl bych říci, že mám obavy, že Brexit by mohl ovlivnit TTIP a to znamená, že potřebujeme velmi silnou politickou kampaň. A také se obávám, že by to mohlo negativně dopadnout na další dohody o svobodném obchodu s různými Eh, azijskými a dalšími zeměmi, takže jaké je vaše stanovisko. A dále, v případu Singapur, eh, jsou nějaké dobré zprávy, eh, že bychom tedy mohli se těšit na to, že zde budeme mít dohodu, která přispěje všem evropským zemím. Prospěje. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, paní komisařko, a děkuji za e, ty, tu e, vaši snahu tady být hned s námi. Myslím si, že prostě Brexit je taková situace před a po. Nemůžeme e, přestat myslet na to, proč tato situace nastala a do jaké míry EU by měla reagovat s lepšími politikami, tak aby přesvědčila občany, že ty její politiky jsou vhodné a aby tedy své politiky změnila, pokud vhodné nejsou otázkou. Z tohoto ohledu myslím, že tady panuje taková veliká nedůvěra vůči obchodní politice a vůči dopadu těchto politik na kvalitu života lidí, na udržitelný rozvoj. Myslím, že je třeba mnohem více zdůrazňovat eh, tyto věci, zvláště v těch politických projevech. Z tohoto ohledu myslím, že Tedy proběhly dva trialogy, o kterých jste mluvila, které mají velký dopad. To jsou ty takzvané krvavé nerosty a potom nástroje proti mučení a trestu smrti. Myslím, že přes všechny sny, snahy eh, občané si neuvědomují, jak důležité jsou tyto nástroje na obhajobu lidských práv, na obhajobu života a důstojného života. A je třeba, eh, aby do nových diskusí na VTO eh, jsme třeba toto vnesli, abychom se pokusili vytvořit nějakou vícestranou dohodu týkající se nástrojů proti mučení. Chtěla bych eh, také navázat na to, co říkal pan Fisas ohledně Ekvádoru. Považujeme za zásadní, aby Ekvádor mohl mít platnou dohodu, tak aby k prvnímu lednu eh, tato dohoda fungovala a prosím, nepůsobme další bolest Ekvádor, obyvatelům Ekvádoru. Ano, Ekvádor má svou vinu na spoždění, ale my bychom se měli snažit jim nyní pomoci. Pak by mě zajímalo ještě váš názor na jednu věc. Je tady jeden eh, aspekt, o kterém všichni eh, mluvili. Eh, to je Brexit, ale já bych chtěla připomenout ještě jednu otázku a to je mírová dohoda v Kolumbii. Jak bude fungovat kapit kapitola o spolupráci eh, ve smlouvě s Kolumbií v souvislosti s touto novou mírovou dohodou. A ještě v rychlosti na závěr, pokud jde o SETA, zajímalo by mě, jaké jsou příčiny proč se nečeká na rozhodnutí soudu o Singapuru, protože soudu by to nemělo trvat eh, mnoho času a tím by panovala větší jistota. Já jsem rozhodně pro evropská a hájím úlohu, eh, demokratickou úlohu Evropského parlamentu. Paní eh, Keller. Děkuji, omlouvám se za pozdní příchod. Já souhlasím s tím, že musíme počítat eh, s důsledky, které eh, velmi ovlivní obchodní politiku, ale ne eh, v tom smyslu business as usual, ale já si myslím, že je třeba komunikovat o těch podstatných věcech. A myslím, že také třeba také zahrnout pohled sociální, a tak dále. Čili já souhlasím se všemi těmi, kteří toto zmínili. Eh, jedna stručná otázka. Tysa, eh, k tomu parlament eh, schválil rezoluci. Jak tedy chcete zahrnout požadavky z naší rezoluce do jednání TISA, tak aby se to promítlo ve výsledku? Eh, my jsme o tom hovořili s vašimi kolegy z DG Trade, ale ty eh, odpovědi nebyly příliš uspokojivé. Mm, neviděla jsem, že by naše požadavky se v těch eh, jednáních promítly, takže můžete k tomu něco říci. Děkuji, pan Ferro. Vážení kolegové, pro další dva roky bude nejdůležitější téma Brexit. Britové se rozhodli opustit Evropskou unii. Evropská unie teď má před sebou dvě cesty. Buď bude hrát tu hru, bude se eh, snažit hájit eh, zájmy evropských občanů, kteří eh, Eh, pracují v Británii a podporovat podniky, které tam exportují, anebo EU má možnost pustit se do nebezpečné hry, pokusit se poškodit britské hospodářství a přimět Brity, aby za dva roky hlasovali znovu. My jsme tady všichni přátelé Spojeného království, hájíme jejich eh, právo na svébytnost a samozřejmě máme na srdci zájmy i Francie, ale respektujeme britskou volbu a my budeme sledovat eh, chování Evropské komise a budeme upozorňovat lidi na veškeré manévry, které by měly za cíl poškodit demokratické rozhodování Spojeného království. Budeme také obedlivě sledovat TISA, protože paní komisařko, vy eh, zaměňujete rychlost a uspěchanost. Francouzský premiér oznámil, že nepodepíše transatlantickou smlouvu a u TISA by také se měly jednání pozastavit, eh, než se vyjasní Eh, ty principy, jimiž se EU bude eh, řídit. Vyslechla jste volání evropského eh, lidu, nebo chcete nadále prosazovat svůj názor? Myslím, že bychom měli být realisti a vybudovat jinou Evropu, Evropu, která odráží zájmy lidí a evropských národů. Děkuji. Merci beaucoup, uh, Commissioner. Perhaps... Děkuji. Eh, paní komisařko, já budu mít ještě jednu eh, otázku za sebe. Hovořila jste o úspěšném eh, uzavření vyjednávání o nařízení a mm, o, proti obchodu nebo s věcmi, které přispívají k mučení. A, otázkou je, jak se to bude uplatňovat, až se to dostane k nám. No, každopádně to využijeme. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem poslancům. Myslím si, že Evropská unie docela dlouho eh, ještě bude projednávat nejenom eh, výsledek Brexitu, ale také obecné obavy, eh, již jsme zpětky v, řada, v řadě zemí Evropské unie. Po hospodářské krizi řada lidí nejenom v Británii má pocit, že prohrává v globalizaci a domácí nebo evropská politika jim eh, nenabízí eh, odpovědi do budoucna. Je to eh, složitá debata. Nemám informace k tomu, abych byla schopná přesně analyzovat, kdo jak hlasoval v Británii. Věřím vašemu úsudku, ale nevím například, jak moc to ovlivnil TTIP. Tohle je otázka, kterou musíme projednat, musíme naslouchat občanů, musí eh, naslouchat dlouho a nakonec eh, možná bude třeba změnit Evropskou unii. Ale eh, nejdříve <laughs> opravdu musíme dlouho naslouchat a vést dialog, než dojdeme k dramatickým závěrům a institucionálním změnám. To se vyžádá čas. V debatě na tomto výboru jsme se pokusili změnit obchodní politiku, aby byla mnohem více opřená o hodnoty. E, ty dohody, které máme ke konfliktním minerálům a k zbraním na mučení, mm, jsou e, výrazem e, větší hodnoty našich hodnot, nebo větší role našich hodnot řekněte eh, radě, ať eh, zveřejní všechny mandáty, měly by být zveřejněny, aby bylo eh, jasné, co v nich je. Za komisi jsme se pokusili být co nejtransparentnější k typu. Hmm, zveřejňujeme texty, vedeme dialogy s občany a tak dále. A budeme pokračovat. Paní Scháke, bude samozřejmě třeba zdrojů k tomuto a my na tom pracujeme ve dne v noci a samozřejmě tlaky na nás rostou, budeme potřebovat větší zdroje. Také jsme se e, postarali o to, aby e, prospěch z obchodu e, opravdu se promítl i na běžné občany, podnikatele, malé a zdůrazňujeme přínosy obchodu tak, aby to přinášelo něco občanům také. Také jsme se postarali mnohem intenzivněji o sledování, implementace, eh, tak aby ty, ty smlouvy fungovaly dobře a máme velice dobrou strategii. A tady eh, z Evropského parlamentu jsme eh, získali také podklady k tomu, abychom byli mnohem konzistentnější u obchodu a rozvoje. Samozřejmě tady mnohem širší politika, jak se postarat o to, aby ti, kteří eh, mají problémy s globalizací, eh, byli také eh, zohledňováni. Máme tady různé politiky inkluzivnosti, tedy začlenování. To je národní odpovědnost, ale my toho můžeme udělat víc. A měli bychom poslouchat tyto těmto obavám. Ne, že bychom byli hluší, leta to děláme, ale eh, ono to chvíli trvá, než se to promítne do terénu. Takže samozřejmě eh, nic není jako eh, vždycky. Ten dohlasování britského období je dramatickou změnou a nejsme schopni převídat všechny jeho důsledky. Nicméně nebylo by fér vůči občanům, kdybychom všechno teď paralizovali a přibrzdili to by nebylo správné. Takže obchodní dohody, eh, které platí, by měly pokračovat. A Británie je teď členem. Ano, a do té doby, dohody nebude členem. A to možná bude trvat léta. Předseda komise to eh, říká, to je také jednomyslná a myslný pohled eh, rady. Nemůžeme začít vyjednávat o dohodě s Brity, dokud nebudou, nebude uplatněn článek 50 tam nejde o to, jestli budou mít nějaké eh, Norsko, eh, podmínky jako Norsko. Ne, to je o podmínkách odstoupení, o vystoupení a to ať si stanoví ti, kteří eh, vedli kampaň za vystoupení. Nemůžeme začít vyjednávat o něčem, o čem nevíme, co to je. Nakonec to možná bude na Trade, možná ne. Je to také na novém premiérovi a, a na těch, kteří chtějí toto definovat. Čili hmm, takto. Čili pokročíme v obchodních dohodách, eh, které jsou založené na hodnotách transparentní pro eh, úspěšné lidem a to platí pro TTIP a i ostatní. Pokud je o CETu, řada z vás se na to ptala. Komise přijme ten návrh příští týden a při této příležitosti eh, také budeme řešit otázku právního postavení CETY. Právníci komise nám říkají, že to je dohoda jenom pro EU. Řada z vás tvrdí, eh, no, řada vás už na to pracuje léta, že eh, eh, komise doporučuje dohody jenom za EU už další dobu. To se změnilo. Od té doby máme Lisabonskou smlouvu, která dává EU e větší pravomoci Nakonec eh, to eh, dohodne rada. Zatím vždycky rozhodovala, že eh, to bude smíšené. Komise navrhne, že to bude jenom EU, ale nemůžu přijmout, že to nebude demokratické, pokud to neprojde národními parlamenty. Samozřejmě všechny národní parlamenty byly zapojeny jak do CET, tak do TTIPu. Já jsem navštívil většinu parlamentů, které v Evropské unii jsou, ne všechny, ale jsou na tom. Samozřejmě ministři tam získávají své mandáty, jsou tam zvláštní eh, výbory pro TTIP a pro CETu. Většinu parlamentu eh, jsme zapojili, ale my rozhodujeme každý den eh, ve věcech, kde rozhoduje parlament a rada. Vy jste demokratičtí volení zástupci, takže říkám, že to je demokratické. Mm, mm, mm, musím odmítnout. Pak se musíme dohodnout samozřejmě na jednotlivých procedurách. K Indonésii, pane Martine. My eh, čekáme na mandát rady. Možná, že britská vláda eh, si myslela, eh, že před referendem není možné k tomu zaujmout pozici, ale pokud jim tak s tím nejsou žádné politické problémy a doufám, že brzo se začne vyjednávat. Hovořila jsem s několika partnery po celém světě, zejména s eh, ministry z eh, eh, Kanady. Oni mají samozřejmě řadu dotazů a uznávají, že to je nejistota a, a řekli, že jsou odhodláni pokračovat v ratifikaci ty typu ACT. A zatím Británie je tady a dokud nevystoupí. Takže budeme muset řešit ty důsledky k Sadeku, pane Martine. Ano. Víme o těch diskusích? A dá a, smysl a, zjišťovat, jak to monitorovat, aby se to dobře implementovalo, aby byla zapojená občanská společnost. Hovořila jsem o tom s ministry v Kazane v Botswaně. Chceme nějakým způsobem to deklarovat, tak aby parlament tedy řešil to financování a tak dále. Pan Šesto také už k tomu něco eh, navrhl a eh, my jsme eh, připraveni hledat takovou cestu, která by vám také vyhovovala. Digitální pracovní skupině snažíme se přijít na to, jak obnovit činnost tuto nepř- této nepříliš aktivní skupiny VTO bychom se měli eh, snažit eh, tady eh, získávat spojence celého světa a zjišťovat, co ještě tady toho udělat více v budoucí digitální agendě, čili na tom pracujeme. A nejenom u těch tradičních partnerů. Tohle dělá celá řada zemí. U Japonska tam máte zcela pravdu, tam byly volby a upřímně řečeno nedělalo se to příliš mnoho vedli jsme vyjednávání, měli jsme technický pokrok, ale u těch klíčových otázek ty uh, volby tak uh, trochu uh, nad tím vysely. Uh, Japonci pořád uh, říkají, že chtějí dohodu. Uh, myslím, že v rámci G7. Nebo naši lídři se alespoň snaží uh, říct, že se pokusí to dotáhnout ke konci roku. A no, to bude jistě možné, pokud se na to eh, protistrana zaměří. Takže eh, myslím, že bychom to mohli uzavřít eh, ke konci roku s určitou politickou pokrokou, podporu k vztahu TTIPu a týzy. To je debata, kterou jsem měla s velvyslancem Fromanem včera a ve úterý. Dohodli jsme se se Spojenými státy, že týza je velice důležitá a nyní tedy pracujeme na Eh, nabídce na říjen. Zjišťujeme, jestli bude eh, možné se přiblížit k CETě. Tam jde o to, abychom přeložili eh, ty nejlepší možné dohody. Také jsme se dohodli se Spojenými státy, že v té typu bychom měli mít TISU plus. A tím se tedy teď zabýváme. Zjišťujeme, jaké kroky budou potřebné. A to je debata, kterou samozřejmě musíme vést se čínskými státy. paní Scháke. Je možné eh, uzavřít ty letos? Ano, je to možné, ale neskývám, že eh, je to že pořád velká práce. Hodiny nám tikají. Můžeme eh, se Spojenými státy to uzavřít do 19. ledna. Pokud bude politická vůle uzavřít nezbytné kompromisy a ústupky, velice i jasně říkáme, co očekáme od USA. Jsou tady ještě nevyřešené otázky, je to normální před koncem eh, vyjednávání. To je normální. Před uveřejný zakázek eh, jsme zatím nevěděli dostatečný pohyb. Máme také eh, velice důležitý zájem, pokud jde o zeměpisné označení původu. Námořní záležitosti jsou důležité pro řadu zemí. Investiční otázky jsme nevyřešili. Bavili jsme se už o kapitole o trvalém udržitelném rozvoji, o vynucování, takže pohybujeme se vpřed a ještě to musíme udělat. A my to nezavřeme, pokud to nebude dost dobré, jenom prostě proto, aby se něco uzavřelo. Vím, že tady je určitý pocit, že pokud nám tenhle vlak eh, ujede, tak nevíme, kdy zase zastaví. Nicméně mm, víme, eh, že tady probíhá v řadě zemí eh, debata o tom a my to nemůžeme uzavřít, pokud to nebude mít šance na přijetí ze strany členských států. Neformální zasedání rady proběhne na Slovensku 22. září. Tam si to probereme se členskými státy. Abychom zjistili, eh, jestli máme na stole eh, dost pro to, abychom vběhli do cílové rovinky. Takže eh, uvidíme. Je to možné. Já nemám žádný mandát od členských států, abych udělal TTIP Light. A to celá řada z vás říkala, že také nechcete. veřejné zakázky. Pane Šolci, máte pravdu. Tohle je otázka, kdybychom chtěli poněkud rovnější podmínky ze e, Spojených e, států. Evropský systém je jednotný, je to jednotná databáze pro všechny úrovně, takže snadno se na něj e, přijde, dostane se přehled na americkém trhu je daleko menší transparentnost. Oni mají samozřejmě zákony, které to komplikují, ty se nezmění během volebního roku, ale jsou způsoby, jak se tam dostat snadněji, aniž se říká například Jones eh, Act nebo Buy American, takže to všechno jde. Potom transparentnost samozřejmě eh, rada by měla a eh, zveřejnit ty nedávné mandáty a nadcházející mandáty. To by zvýšilo transparentnost Burundi. Situace v Burundi je samozřejmě velmi znepokojivá. My zachováme sankce a, a politiku vnější činnosti, ale jak je celní unie a Burundi do něj patří. Africké země do toho, tam je také Burundi, Burundi bylo by těžké trestat celý region, kdyby bychom vylučili Burundi Snažíme se tedy řešit otázku lidských práv v rámci EPA. To by byla asi lepší eh, struktura k řešení a ty sankce eh, nebudou fungovat, pokud EPA vstoupí v platnost. jak říkám, jak e je celní unie už 10 eh, let a Burundi je tam členem, čili to je také vůle našich afrických partnerů. Mercosur. Ano, souhlasím, že Takový mandát bychom měli zařadit status tržní ekonomiky. Finalizujeme naše hodnocení veřejného připomínkového řízení a posouzení dopadů. Nějaká závěrečná fáze proběhne v komisi v červenci budeme naslouchat, nebo tedy budeme sledovat ty různé akce, které k tomu probíhají a budeme vést debatu o tom, jak Eh, vyřešit otázku a, respektování závazku z VTO. A také se na to budeme snažit podívat šířej, tak abychom tady měli eh, silné nástroje, eh, nástroj k obchodní obraně. Nejenom pokud je o Čínu, ale obecně. To je věc, které se tedy pokouší, o kterou se pokoušíme, abychom použili tu možnost k reformě některých našich nástrojů. Čína není tržní ekonomika a nebude jí 11. Eh, prosince. Nicméně jsou ustanovení toho přístupového protokolu, eh, která musíme přijmout, takže tím se teď eh, zabýváme. A to my samozřejmě také s parlamentem se o to podívíme se nejrychleji. Pan Žado. Já se nechci vyjadřovat k té francouzské diskusi, ale skutečně předseda Juncker požádal všechny eh, hlavy států a vlád eh, včera eh, na summitu a všichni potvrdili, že ta obchodní agenda zůstává tak, jak byla. A myslím si, že je na to odkaz i v závěrech, že bychom se k tomu tématu vrátili v říjnu a že by se diskutovalo podrobněji o obchodu. Takže ta diskuse nebyla příliš dlouhá, protože se projednávala jiná témata. Ty diskuse pokračují, myslím, že nejen ve Francii, ale i jinde jsou lidé, kteří říkají, že se nepodepíše dohoda, která eh, nezastupuje nebo nepředstavuje evropské zájmy. To já také nechci eh, podepsat takovou dohodu. My známe svůj mandát, jsme v kontaktu s vámi i s členskými státy eh, během všech vyjednávacích kol a velice dobře známe priority Francie i dalších zemí a samozřejmě se budeme snažit, aby ty priority se odrážely v té konečné verzi dohody. Je to náš mandát a dokud se mandát nezmění, tak, tak to budeme postupovat. And Mrs. Begin, no, no, the mandates will not... Paní Begin, ty mandáty se nezmění. Je to právně uh, složitá situace, samozřejmě uh, Brexit, kromě toho politického rozměru. My jsme nikdy článek 50 eh, nepoužili. Nikdy se to nevyzkoušelo, ale pokud eh, Británie je ještě člen, tak eh, žádná změna nebude, protože nemůže. Nemůžeme vyjednat znovu o mandátech teď pro nějaký budoucí scénář. Takže všechno zůstává tak, jak to je. Británie je pořád členem Evropské unie. Takže nedojde k opětovnému vyjednávání o těchto mandátech. Paní Arena, myslím, že na to už jsem eh, odpověděl na tu první část otázky. Pokud jde a aktiv přenesené pravomoci, to není kompatibilní s VTO, takže je třeba najít nějaké řešení. Ano, je to tak. A pokud jde o EPA, tak skutečně bychom měli najít nějaké řešení. Uh, Doufám, že budou ratifikovány radou, aspoň rada nám naznačuje, že panuje schoda a potom by se o tom mělo hlasovat v parlamentu v září, aspoň myslím. A samozřejmě spolupracujeme se všemi státy na tom, aby ty možnosti, které EPA skýtají, byly co možná nejlépe využity. Paní Kitten Darling, já myslím, že eh, Tohle je debata, kterou eh, je třeba dlouhodobě vést, ale něco už jsem k tomu jistě řekl, paní Minér. Vy jste říkala zrušit komisi. Tak, nevím, jestli to nakonec eh, bude to konečné řešení demokratického deficitu, ale určitě tady bude eh, spousta návrhů k reformě Evropy v nadcházejících týdnech a měsících. A to v zásadě je dobré. Musíme se o budoucnosti bavit, ale musíme se postarat o, o debatu. To je uh, takový obecný uh, pocit. Ekvádor. Komise uh, se uh, snaží opravdu, aby uh, posunula radu k rozhodnutí. Jen, jde jenom o 10 stránek. My jsme přeložili, můžeme to radě předložit nemělo by být nemožné eh, se o tom bavit. A my toto rozhodnutí tedy protlačujeme. A rozhodnutí je v rukou eh, rady. Nějaké kombi? Hmm, tak opravdu to je velmi dobrá zpráva. Ono to tak jako eh, zapadlo v těch obecně špatných zprávách z toho týdne. Ale je to velmi důležité a my uh, jsme zatím nemohli projednat s Kolumbijci, jestli to nějak ovlivní náš obchod. Nicméně budeme se tím samozřejmě zabývat. Tak, zapomněla jsem ještě na někoho. Týze, ano. Poslali jsme vám eh, dopis před eh, nějakým týdnem odkázali na ty návrhy, které byly v usnesení paní Redding. Komise se pokouší eh, zareagovat na eh, návrhy tam obsažené. Eh, řada z nich nejsou problematické. Bude zvláštní zasedání hned po tomto, abychom se tím zabývali s tím týmem. Některé věci nejsme schopni já jsem to také říkal na plenárce, změnit eh, architekturu týzy. My jsme daleko ve vyjednávání, možná a se to uzavře do konce roku. A, takže ta a, vložka standstill tam nemůže být a týká se jenom našeho práva a rozlišovat mezi domácími a zahraničními společnostmi. Takže pokud byl nějaký a, eh, trh otevřen stranou za tak nelze diskriminovat. Ale pokud jste ten trh neotevřeli, tak eh, se ta hotýza netýká. Nicméně v této fázi už to nemůžeme zavést. Takže eh, eh, tyto doložky neza, nebrání zájem za nově regulovat něco po volbách například, ale musí to být nediskriminačně. No to jde. A pokud jde o tu řadu dalších návrhů, tak k tomu bude zvláštní debata, jak jsem říkala, a zboží dvojího užití. Návrh přijde teď v říjnu. Tam to trvalo o trochu déle, ale bylo to poměrně složité to nastavit. Je to velice důležité, ale chtěli jsme to nastavit správně, takže to přijde tedy myslím října. No, já myslím, pane předsedo, že tím jsem odpověděl na většinu z vašich dotazů. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Ano, pardon, TDI. O, to už jsem projednával na poslední radě, protože po té ocelářské krizi jsme eh, posílili naši obchodní obranu. Některé ty věci můžeme udělat bez změny jakýchkoliv eh, zákonů ehm, na něco budeme potřebovat. a Rado byla to eh, dobrá debata a spousta je tam nekontroverzních věcí a rada se určitě pohne. Jediný problém eh, je u lesečitů. Eh, tam rada je víceméně rozdělena na půl. A my už přijímá opatření k předběžnému sledování. Nicméně toto je otázka, která zbývá. Myslím, že slovenské předsednictví eh, se na tom bude muset zasnažit eh, na podzim. I think eh, this was a quite intensive. Děkuji, paní komisařko. Šlo o velmi intenzivní debatu, zazněla řada komentářů ze strany poslanců. A já doufám, že to nebylo naposledy, co spolu debatujeme specificky tedy po rozhodnutí o Brexitu. Takže děkuji a doufám, že se uvidíme brzy. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Drazí kolegové, dámy a pánové, pokročíme k bodu číslo čtyři. A to je ta slavná legislativa o statistice eh, o eh, zahraničním obchodu. Je to legislativa, kterou máme na stole už roku 2009. Vyjednávali jsme to s radou. Před dvěma lety jsme se s radou shodli. Ano, před dvěma lety. Já jsem tenkrát vedl vyjednávací tým Evropského parlamentu. Podařilo se nám to těsně před Vánocemi a byli jsme strašně rádi. A poté jsme dostali neformální eh, informaci z rady, že rada nepřijímá výsledky vyjednávání. Ale oficiální odpověď jsme nikdy nedostali. Nicméně teď máme dohodnutou interinstitucionální dohodu, institucionální dohodu a dohodli jsme se na novém legislativním aktu. Rada tedy svou část udělala a já mohu potvrdit, že prezentovaná pozice rady eh, plně se shoduje s eh, trialogem, včetně ustanovení o implementačním delegovaném textu. Čili my můžeme jít do druhého čtení a můžeme připravit eh, zprávu na příští zasedání, což bude 13. 30. července. To znamená, že Mm, se teď budeme snažit eh, to dotáhnout do konce co nejdříve. Tam se není máli k tomu někdo něco? Má k tomu něco komise? Také ne. Přecházíme tedy k bodu 5. Eh, třetího února 2016 parlament schválil rezoluci na téma TISA tu sestavila paní zpravodajka Redingová a dá se říci, že opravdu podpora pro toto stanovisko paní Redingové eh, byla eh, velmi silná. My jsme žádali komisi, aby zapracovala určitá doporučení, která jsou pro nás důležitá, tak aby dohoda byla pro parlament přijatelná. A jak nám paní komisařka řekla, eh, skutečně došlo k té reflexi a dnes tedy eh, jsme měli možnost, máme možnost eh, si eh, toto prodebatovat. Je zde pan Kristof Kína, eh, který je šéf vyjednávačem pro TISA a on, on nás tedy uvede do problematiky a poté dostane slovo naše zpravodajka paní Redingová. Pan Kínem, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, Evropskému parlamentu za neutuchající eh, zájem a podněty. Samozřejmě obchod a služby má velký podíl na našem HDP a už o něco menší podíl na obchodu. Eh, to znamená, že ta nová dohoda eh, může rozšířit právě eh, toto zahraniční, tuto zahraniční působnost služeb obchodu. Můžeme říci, že obchodní vyjednávání pokračují velice dobře a my se snažíme tuto dohodu multilateralizovat do budoucna. A to je jedna z priorit Evropské unie, eh, která se také těší velké podpoře zde v parlamentu. Celkově to vyjednávání probíhá dobře. Partneři mají zájem na uzavření eh, vyjednání do konce roku. A jak to paní komisařka krátce vysvětlila, eh, Evropská unie je odhodlána splnit si svoji část tohoto procesu. Během intenzivního období vyjednávání příští kolo bude 12 denní a začíná příští týden v Římě. Eh, pardon, začíná eh, příští týden a bude to 12 dnů eh, nepřerušeně. A já v této souvislosti velice oceňuji doporučení z parlamentní rezoluce. Vaše rezoluce podle nás je velice vyvážená mezi našimi ofenzivními a defensivními zájmy. A potřebujeme dohody v oblastech, jako je digitální agenda, to souvisí s ochranou dat, telekomunikace, námořní, eh, námořní doprava a tak dále. Eh, velice rádi vnímáme, že významná část vašich doporučení už byla de facto zohledněna. Pokud máte snad pocit, že naše písemná odpověď neodpověděla plně na všechna vaše doporučení, tak je to možné je pravda, že některé věci jsme považovali za prostě dané a netřeba o nich dále hovořit. Eh, uvedu pár příkladů. Například mohu zmínit eh, požadavek Evropského parlamentu legálně zajistit právo na regulaci veřejného zdraví, eh, bezpečnosti a Eh, životního prostředí. To tam eh, už je. My jsme dále eh, nepotvrdili výslovně, že chceme zamítnout klauzuly o preferovaných partnerech pro země, které nejsou členy TISA. Také některé požadavky byly mimo náš mandát, například, že příloha k letecké dopravě by měla zabránit návratům prázdných letadel z předchozích destinací. Toto eh, je otázka eh, European Business Act a to mm, nesouvisí s našimi vyjednáváními. Eh, chtěl bych zdůraznit, že komise je nadále odhodlána daleko hlouběji zaangažovat eh, ve jednání s vaším parlamentem eh, v tomto vyjednávacím kontextu a chceme také vyřešit eh, vyřešit poněkud tedy tu nepříjemnou situaci, že jste měli pocit, že vám není dostatečně věnována pozornost. Mohu vás ujistit, že stanoviska Evropského parlamentu jsou plně zohledňována a já bych tady chtěl zdůraznit eh, několik výrazných eh, změn z května, eh, kromě tedy těch obav, které jste vyjádřili, čili možná, že by to mohlo tak trošku odpovědět na otázky paní Kellerové, která je vznesla vůči paní komisařce. Za prvé, explicitně se u nás neuvádí, že právo vlády na eh, jakákoliv opatření v oblasti sociálních služeb bez ohledu na to, zda financovaný soukromně nebo nebo z veřejných prostředků, že toto je plně zajištěné. Totež se týká eh, také penzijních plánů veřejných a sociálního zabezpečení. Dále, eh, také jsme vyjasnili otázku školství a sice v tom smyslu, že se to týká veškeré formy vzdělávání eh, se státní podporou. To znamená i těch eh, škol, které jsou eh, financovány smíšeným způsobem, tedy z veřejných i soukromých prostředků, čili toto je nyní výslovně zmíněno. Dále plně souhlasíme s parlamentem, že je třeba postupovat obezřetně v přeshraničních závazcích eh, v oblasti justice. My jsme plně, eh, plně eh, zajistili možnost zavádění nových opatření do budoucna. Čili to jsou situace, které jsme konkrétně upravili dle vašich připomínek a to bylo v minulém kole v Ženevě. Dále, pokud se týče některých vašich doporučení, něco z toho už zmínila paní komisařka, jde o doporučení, která jsou reflektována v, naše, v naší zprávě, ale přesto je možné o ní ještě de, eh, debatovat. Já eh, tedy eh, prohlašuji, že mm, i do budoucna budu plně naslouchat připomínkách parlamentu. Dále chci zdůraznit a zopakovat, že naše dohody v rámci TISA bude respektovat eh, vše, co se týká poskytování veřejných služeb v EU. To znamená, že tam nebude nic v našich dohodách, jak veřejné služby by měly být definovány, poskytovány, financovány a tak dále. Zároveň tady vnímám velmi výrazné riziko toho, že kdybychom se snažili eh, eh, své výhrady, které se týkají eh, těchto veřejných služeb podle návrhu Evropského parlamentu. Myslíme si, že by bylo nebezpečné takto, změn, takto měnit a musíme říci, že tak, jak to máme podepsáno, tak, jak je to sformulováno v rámci GATT, a je to tak už 20 let, naše veřejné služby nikdy nebyly ohroženy, napadeny nebo jakkoliv eh, v této současné formě a změní. Takže kdybychom chtěli aktivně otevírat tuto debatu, eh, kdy v podstatě eh, nikdo nemá žádný námitek proti našim veřejným službám, myslíme si, že by nebylo moudré a naopak bylo by to asi kontraproduktivní. Já samozřejmě jsem plně za cílem tedy chránit naše veřejné služby, ale opravdu nejsem přesvědčen, že eh, bychom kvůli tomu měli měnit náš přístup. To by mohlo eh, být velmi riskantní. Ale je tady ještě jeden aspekt. I kdyby se nám podařilo eh, v Tyze sformulovat nově dobrou dohodu o veřejných službách, to znamená, že bychom měli jasnější, explicitnější, větší eh, pojistky než ty, které máme eh, tady, eh, i kdybychom byli tedy úspěšní v tomto v rámci TISA, nic by se nezměnilo pro VTO, takže pravidla mm, podle VTO by nadále platila pro všechny, včetně účastníky TISA. Domníváme se, že e, provádění změn e, v této oblasti by otevřelo pandořinu skřínku bez výhled na zlepšení situace. Navíc e, domníváme se, že bychom měli své eh, veřejné služby chráníte jednostranně v konkrétních dohodách, nikoli, nikoli tedy eh, dělat to v rámci tohoto vyjednávání TISA. Čili my eh, jsme skutečně úspěšní podle současného systému a v podstatě, co dohodneme v rámci TISA, nezmění nic v GATT. Eh, takže eh, my bychom neměli eh, také do příloh dávat nic, co by bylo v rozporu s cílem multilateralizace. Další věc, a i k tomu se vyjádřila paní komisařka Mastrova, vy jste doporučili zcela zcela vyloučit eh, ratchet a standstill clauses. Nebo alespoň tedy zajistit, aby se neaplikovaly na citlivé sektory. Ale dobře, eh, kdybychom v této fázi jednání je vyloučili úplně, eh, pak bychom se dostali úplně na začátek. Toto totiž byly zásadní pilíře architektury TISA a o jsme vyjednávali eh, eh, velice silně s našimi, o to nám velice šlo ve vyjednávání s našimi partnery, také s ohledem na tu eh, multilateralizaci. Ratchet and Standstill, toto eh, bylo skutečně takto vyjednáno a bylo to velmi, eh, byly to velmi významné kroky. Opět, ten problém je takový, že kdybychom se řídili vaším doporučením, v podstatě by to úplně zhodilo eh, mm, jednání o TISA. Mo, možná, že si to někteří přejí, ti, kteří předkládají tento požadavek, ale v tom případě nechť se vysloví otevřeně a řeknou, že nechtějí TISu. Ale neměli by se skrývat za ambici eh, lepší rovnováhy a vyváženosti smlouvy. Opět k těmto, k těmto ratchet and standstill eh, ustanovení, tak eh, tam už je ustanovení, že se to netýká citlivých oblastí, citlivých sektorů, čili my je vyjímáme. Takže jsou tady citlivé oblasti, kde se to opravdu nebude, nebude eh, aplikovat. A jednou z těch oblastí jsou třeba požadavky pro eh, národní přístup. Ale Eh, to ještě není všechno. Já si také myslím, že toto, tedy vynechání těchto ustanovení, by bylo proti zájmu EU, poněvadž pokud chceme ambiciozní smlouvu, je to skutečně zásadní. Eh, Evropská unie patří k největším a nejkonkurenceschopnějším vývozcům služeb. Čili eh, ty, tato ustanovení Těmi nic nestrácíme, ale máme mnoho co získat. Eh, my jsme eh, velice otevření dodavatelům služeb z jiných zemí, ale naopak eh, naši dodavatelé v zahraničí narážejí na mnoho bariér. A proto jsou tato, tato ustanovení důležitá v té ofenzivní části naší smlouvy. Další oblast, s níž můžeme souhlasit, a také s těmi e, cíly Evropského parlamentu, který stojí v pozadí, e, e, když je zde požadavek, že TISA by měla pomáhat efektivní implementaci umluvy Mezinárodní organizace práce. Samozřejmě komise s tím plně souhlasí, Problém je v tom, že TISA není vhodným nástrojem pro prosazování těchto cílů. Mezinárodní standardy práce jsou pro nás důležité a budeme toto předkládat kooperativním způsobem našim partnerům. A e, to zejména partnerům, kteří jsou e, vypsání v těch eh, fundamentálně základních umluvách. Ale opět, kdybychom to prosazovali do TISA, opět bychom ohrožovali ten cíl multilateralismu eh, CISA. To by skutečně bylo proti multilateralizaci dohody. A to je podle mě cíl, který je pro nás velmi důležitý, pro nás všechny. Závěrem bych chtěl poděkovat vašemu výboru, pane předsedo, za projevený zájem a za podporu tomuto jednání. Vaše rezoluce vysílá jasný signál o tom, jak důležité je obchodní vyjednávání a já osobně chci nadále spolupracovat s vámi, s vaší monitorovací skupinou a přejeme si eh, ambiciozně a vyváženě dokončit toto vyjednávání. Děkuji vám. Vivian, děkuji, eh, pane předsedo. Já bych chtěla zdůraznit, že práce našeho výboru spolu s vyjednavači eh, předchůdcem pana Kiny a panem Kinou samotným, že ta spolupráce je velice dobrá, nemáme žádné negativní poznámky k tomu. Dopis pana Kiny eh, obsahuje výzvu k tomu, aby se vlastně nepřijímaly žádné závazky eh, zatím. To bylo velice pozitivní. Dopis pana Dematise po hlasování na plenárce nebyl tak pozitivní. Eh, Zaznamenali jsme také, že po našem hlasování nebylo žádné tiskové prohlášení eh, ze strany komise. Dnes se nám to bylo vysvětleno. Pokud jde o ty doložky Ratchet a Standstill, tak eh, tam zaznělo velice jasné ne ze strany komisařky, protože máme Ratchet a Standstill v našem textu. Uh, tak komise nejednala. Následná zpráva, kterou schválilo kolegium v dubnu tohoto roku, hovoří o našem dalším přístupu k Číně ve smyslu podpory jednání ze strany EP. Tam se zase vlastně vrací ta, ty doložky račet a standstill, jak také teď vysvětlil pan Kina. Nemusím to tedy opakovat. Pokud jde o výhrady EU k veřejným statkům, tam je požadavek vlastně stejných pojistek pro veřejné služby jako vlastně ten potenciální standard, jak po něm volal parlament. A změna výhrady EU by tedy teď mohla vést k vlastně opačnému výkladu e, výhrad EU, pokud jde o GATS. Paní Malmström ve svém projevu na plenárce e, v únoru řekla, že návrh usnesení e, musí být tedy přijat všemi účastníky. E, pro veřejné služby je třeba zajistit, aby všechny smluvní strany TISA se přihlásily k umluvě MOP a to též i v návazném dokumentu. Já to chápu tak, že Eh, oba tyto výklady jsou nesprávné, protože u veřejných služeb žádáme o plné vyloučení z přístupu na trh EU z působnosti dohody. A to neznamená vlastně, eh, že by byly ty smluvní strany změny v jádro textu. A pokud jde o umluvu MOP, to je politické prohlášení. A není to ne- předběžná podmínka pro dohodu ani pro udržitelný eh, rozvoj, respektive související kapitolu. Co jsou tedy nejpalčivější body v našem usnesení? Vy je znáte a já vím, že ve, svém, eh, ve svých jednáních jste se k tomu dostali. To jsou telekomunikace, tam chceme otevřenost a transparentnost ohledně licencí, dále zabránění zahr- ehm, vstupu pro zahraniční kapitál veřejných zakázek. Vyrozuměl jsem, že ta kapitola nemá velkou podporu. Musíme zajistit, že země TISA eh, se budou držet zásad GPA. Je tam tedy třeba takovýto závazek. Doprava, tam máme problémy především s námořní dopravou, dále s spotřebitelské otázky, jako je třeba neutralita sítě. A pokud je o defenzivní stranu veřejné a kulturní služby, eh, to je pořád to stejné téma, které se vrací. Pokud jde o kulturní služby, eh, tam jsme eh, to velice jasně se k tomu vyjádřili, ale byla tady veliká kritika v parlamentu i mimo něj ohledně veřejných služeb. Pro nás ta, ten, ta klauzule o veřejných stacích je velice dobrá, ale nemůže se, eh, ale vztahuje se jenom na eh, vlastně způsob 3 a ne na jednu a čtyřku, pouze na monopoly a ne na kvóty a vztahuje se pouze na přístup na trh, ne na eh, národní zacházení. A to je vlastně obava, kterou slýcháme stále dokola ze strany zástupců veřejných služeb. Pokud jde o ten způsob nebo modus 1, digitální služby, například finanční, um, pokud mohou být regulativní arbitráže a sociální dumping, Eh, to, k tomu to může nastat, pokud nebudou žádná jasná společná pravidla. A pokud jde o elektronický obchod, potřebujeme mm, ochranu týkající se například neutrality sítě, kódování dat a podobně. To je zcela nezbytné, takže v, v této kapitole stále ještě přetrvává mnoho otevřených otázek. Návrhy USA považujeme za velmi znepokojivé jak je tomu s, ja- s návrhy Japonska a Kanady ohledně pojistek pro ochranu údajů. Teď, když vlastně eh, se eh, završuje Privacy Shield, tak co bude dělat komise při nadcházejícím kole vyjednávání v červenci? Eh, změní komise svůj postoj, učiní nějaký krok, protože komise má povinnost vlastně eh, předložit na stůl nařízení o ochraně údajů. To jsou závazné evropské právní předpisy. Pokud jde o vyloučení veřejných služeb, je tady ten eh, boj ohledně toho takzvaně zlatého standardu, pokud jde o eh, klauzuly o veřejných statcích. Proč komise nechce to, to co my bychom chtěli mít? pokud jde o to právo EU odvolat jakékoliv opatření, pokud jde o poskytování, organizování a financování služeb, které jsou považovány za veřejné služby. Myslím si, že tato formulace by byla řešením celého problému. Eh, pokud jde o návaznost v našem eh, pokračování v našem přístupu, jak říkala paní Malmstrémová, to k něčemu nepovede. Pokud jde o transparentnost, eh, ta, ta, ten postup TTIP, kdy poslanci mají přístup k dokumentům, bude to platit i pro TIZu. Dále, kdy bude předloženo posouzení dopadu ECORIS, to jsou tedy hlavní otázky, eh, které bych chtěla předložit v tom úvodním prohlášení. Děkuji. Nyní stínový zpravodajové, jako první Jude. Děkuji. Paní Redding eh, už eh, zmínila hodně věcí, takže já bych jenom řekla, že práce na zprávě, kterou jsme schválili v únoru, byla velice dlouhá a Eh, byl to výsledek plodné diskuse mezi politickými frakcemi a to vedlo tedy k tou velkou většinu napříč stranami, která schválila zprávu. Eh, já eh, jsem zaznamenala 48 konkrétních žádostí a doporučení parlamentu v tomto usnesení adresovaných komisi a v tom návazném dokumentu. Už jsme o tom mluvili spolu bilaterálně pouze 18 z těch 48 doporučení se e, řešilo. E, a z těch 18 pouze 9 e, doporučení parlamentu vzala komise v potaz. A tento parlament posílil své pravomoci v důsledku Lisabonské smlouvy a eh, europoslanci berou ty pravomoci vážně. My jsme vložili veliké úsilí do diskuse nejenom na výboru INTA, ale i v dalších eh, výborech, které připravovaly stanoviska pro výbor INTA. Eh, všichni tedy se zabývali jednáními o TISA a myslím si, že je třeba tuto práci lépe zohlednit v reakci komise na doporučení parlamentu do budoucna. Vítám to, že jste říkal ve, eh, ve svém úvodu, ale je třeba to zdůraznit ještě jednou. Takže eh, hodně už tady toho bylo zmíněno. Já možná se zmíním jenom o dvou klíčových otázkách, které jsou důležité pro SD. Jednak veřejné služby. Bylo řečeno, že chceme eh, plné vyčlenění z působnosti mm, textu a klauzule Gold Standard – a jako my skutečně eh, z toho neustoupíme. Dnes dopoledne jsme zaznamenali, že ale vy jste změnili přístup, vy jste změnili některé eh, texty, nabídky EU, takže komise určitě vnitřně uznává, že ty stávající definice nejsou úplně správné je třeba eh, skutečně seriózně se zabývat těmi veřejnými službami a přístupem k nim v obchodních dohodách. To není jenom ty, za to se týká i bilaterálních obchodních dohod, protože paní Redding eh, mluvila o tom, že něk- pouze některé mody jsou pokryty určitými ustanoveními, že přístup eh, na trh není všude řešen stejně a je tady tedy otázka, že když si posloucháme názory představitelů veřejných služeb, slýchám to přímo i od bývalých ministrů, od eh, ministrů liberistické strany ve vládě, že vlastně někdy eh, dochází k takovému odrazujícímu efektu, který se dá špatně kvantifikovat, ale ministři eh, třeba se dozvídají, že nemohou vlastně dělat něco, po čem volá veřejnost kvůli závazkům v obchodních dohodách. A myslím si, že je tedy třeba zlepšit tuto práci, abychom zajistili e, ten cíl, že veřejné služby bez ohledu na jejich organizaci, na jejich financování, na způsob poskytování budou úplně vyloučeny z TISA a e, z obchodních dohod e, i budoucích. A to je zvláště důležité, pokud te, tohoto ústupu od pozitivního seznamu nebo neg- k negativnímu seznamu nebo hybridnímu seznamu Eh, vyvolává otázky. Dr- další věc, to je mobilita, o tom paní Reding tolik nehovořila. Zpráva z komise se soustředí především na ofenzivní zájmy. Eh, je tam vlastně možnost ofenzivních zájmů EU, ale není tam zmíněno vůbec nic o velice podrobných doporučeních parlamentu týkajících se eh, pojistek a podstatných zlepšení v, v těch závazcích týkající se modu 4. Paní Malmström o tom také hovořila v diskusi. Mluvili jsme o těch obavách lidí, že vlastně nemají žádný přínos z globalizace. Potřebujeme silné sociální pojistky, zvláště pokud se jedná o služby, protože služby jsou poskytovány lidmi a ty pracovní podmínky jsou klíčovou součástí toho, zda ta služba eh, je tedy eh, poskytována v rámci férové nebo neférové hospodářské soutěže. To je klíčový eh, požadavek, který parlament formuloval a je to veliká priorita pro naši politickou frakci. Pokud jde o MOP, a už se blížím ke konci, myslím si, že jak už říkala paní Reding, ta, že ta zpráva nevolá po ratifikaci úmluvy MOP, že by to mělo být vlastně součástí TISA. Uznáváme, že eh, je to neslučitelné z GAC, je tam vlastně eh, to, že smluvní strany TISA by měly ratifikovat eh, MOP. To je, to je vlastně náš, náš požadavek a je to formulováno velice jasně. Tento výbor a parlament budou mít eh, právo veta k této obchodní dohodě, pokud ta obchodní dohoda vznikne do prosince, což je tedy ten časový plán, který máte, pak musíte zohlednit skutečně obavy, obavy europoslanců ještě před tím prosincem, protože pokud tak neučiníte, můžeme se dostat do situace, kdy ta veškerá vaše tvrdá práce nebude k ničemu, protože budeme nuceni odmítnout eh, ten připravený text, protože prostě nevyhovuje obavám veřejnosti. A je třeba si uvědomit, že e, vlastně ten původní text, tu zprávu jsme přijali velkou většinou a chceme, aby skutečně e, ten finální text odrážel obavy veřejnosti. Děkuji. Tak to bylo opravdu hodně. Já bych se chtěla zeptat na širší věc, eh, která se týká toho, že TISA a TTIP eh, eh, působí tak trochu paralelně. TISA byla vždycky ta mladší sestra a teď bude zářit. Je možné uzavřít TISu před TTIPem? Nebo se to považuje za nerozdělné souputníky? kromě politické dohody, kdy bude eh, závěrečná dohoda, jaký je harmonogram. A my tady eh, zasedáme naposledy, no, naposledy jsme se tady o tom bavili, tak jsme to chtěli mít v lednu. Bude to ještě možné? Co se stane s TTIPem? Na základě pokroku týzy e a potom eh, nové služby. To bude tak trochu problém nejenom v rámci týza, e, ale také v rámci TTIPu ehm, budeme nějakým způsobem eh, moci eh, eh, vyřešit neklasifikované služby. Děkuji, pan Kuloglu. Děkuji, pane předsedo. Kolegové řekli řadu věcí. Já to pojmu politicky je pět eh, dnů po eh, referendu o Brexitu a eh, jedna z hlavních věcí pro Brexit byla nerespektování demokracie. Představa, že nějací byrokraté v Bruselu rozhodují o osudu lidí a lidé hlasují, tak jak se stalo loni v Řecku. A stejně to nikdo nerespektuje, naopak jsou toto potrestání teď eh, máme tuto dohodu a parlament hlasoval a trval tedy eh, na některých velmi důležitých věcech, jako je umluva o, o MOP. nebo ta doložka standstill. A teď najednou komise řekl: no, no, no, nemůžeme respektovat, jak se hlasovali. Nemůžeme nutit MLP ostatním. Protože to je celková architektura. Dotklo by se nám to architektury dohody. No, tak co tady dělá ten parlament? Rozhodujeme jenom, eh, nejenom o architektuře, nebo... Ale jenom o, o barvách oken? A nic jiného? A to nám musíte říct. Pokud to tak je, tak proč se tady tak snažíme a proč eh, paní eh, Rinka a další kolegové eh, jednali měsíce? Řekněte vám, co máme, co máme dělat. Jaký věci se komise vůbec nelíbí. Ale komise říká, že pokud se dotkneme téhle otázky, tak celá ta dohoda padne. No, dobře. Pokud to tak je, tak ať ty zapadne. Protože to dilema je velmi jasné po Brexitu. Buď spadne Týza, nebo Titanic bude pokračovat tak jako předtím a lidé budou uh, slavit eh, a Evropská unie narazí na hledovec. To je dilema, kterému čelíme. A musíte nám říct, co eh, dělat. Co chcete radši? My chceme eh, zachránit Evropské unie. A abychom ji mohli zachránit, tak je třeba respektovat demokracii. Evropský parlament eh, je třeba respektovat, když o něco odhlasuje. Děkuji. Děkuji. Skákeler. Děkuji. Teď k několika věcem. Nejdříve eh, k tomu rešitu a standstill. Eh, tak eh, samozřejmě tady není problém, protože národní orgány mohou mít eh, potřebu eh, zavádět národní regulační opatření do budoucna, která v praxi by mohla být vnímána jako diskriminační. A týká se to také eh, opatření, která se týkají domácích a zahraničních investorů. Ta také mohou být považována za porušení toho národního zacházení, protože je to tady hodně široce definováno. Například je tady minimální požadavek kapitálu a pro banky to může být de facto diskriminační. Myslím si, že tady je velký potenciál v tomto. A potom také ten hybridní seznam. To je velká překážka pro multilateralizaci. pokud budeme chtít tedy eh, multilateralizovat, budeme se na to muset zaměřit. Vy říkáte, že pro vás to není priorita, ale pro nás eh, jako parlament eh, jsme zdůrazňovali, že multilateralizace je priorita. Pokud jde o veřejné služby, tak už jsem říkala, že to nestačí. Úloha MOP. Souhlasím eh, také s tím, co bylo řečeno a navíc eh, tento argument slýcháme často. Tohle není eh, to správné mm, místo pro, pro požadavky OP. Tak kde teda je? Že je všechno špatné místo, tak kam je dáme? K regulačnímu právu. Ve své odpovědi Eh, jste to popsali velmi obecně. Jak to eh, chcete právně zabezpečit, ale to právo regulovat? Nedělá se to s žádným eh, obecným ustanovením. A právo regulovat v současné době je založené na na článku 14 GATS a ty za to kopíruje ale eh, GATS má velmi eh, málo výjimek. Už je to 20 let staré a věci se nám změnily od té doby. Že, eh, takže myslím, že je třeba to také změnit. A potom, pokud jde o revizi výhrad podle přílohy 2, vy to děláte se členskými státy, my do toho nejsme zapojení. čili mohlo byste nám podrobněji toto popsat, jaký byl výsledek jaké výhrady byly eh, přesunuty někam jinam a, a předložíte eh, revidovanou eh, nabídku na základě tohoto a kdy? No, myslím, že tím by to mohlo skončit. Děkuji, paní Begin. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji to, co říkali předřečníci. Bylo to eh, v eh, usnesení v únoru, kdy parlament eh, vyjádřil přesvědčení, že evropské normy nejsou na prodej a bylo to schváleno velkou většinou. Není to závazný text, ano, ale komise by měla mít na paměti, že parlament má poslední slovo ve všech mezinárodních smlouvách, takže já si dáme komisi najevo, Sice jasné to není, že, že to je eh, závazné, ale také to není seznam, ze kterého si můžete eh, vybrat jenom něco a ignorovat to ostatní. Je třeba to eh, sledovat úplně celé, nejenom v čase, kde komise souhlasí. A také bych chtěl upozornit na to, že u těch eh, doložek eh, Ratchet parlament má pořád určité právo a hodlá je uplatnit a komise i nadále vyjednává, aniž by přihlížela a ohledy parlamentu, které eh, vyjádřil u některých nepřekročitelných hranic. Samozřejmě někdy je třeba něco dát, abyste něco dostali, ale komise nemůže použít tento argument a aby ignorovala názor vyjádřený Evropským parlamentem. To může mít uh, dopady eh, při hlasování. Pan Ferán. Merci. Děkuji. Cíl smlouvy o službách je vytvořit vlastně globalizovaný svět a státy pak už nebudou moci nic regulovat. To je první problém. Konkurence ve službách bude tedy celosvětová. Eh, Evropská unie zavádí smlouvy o volném obchodu a viděli jsme, že evropský průmysl tím byl oslaben. Nezaměstnanost bohužel závratným způsobem vzrostla a stále více dochází ke střetům mezi zaměstnanci, v Evropě, a, um, kteří vlastně musí se dostávají do konkurence se zeměmi, kde je nízká cena pracovní síly. Uh, Teď vlastně by to byla ještě další eh, konkurence, mělo by to stejné účinky a sice, že nadnárodní firmy budou moci využít eh, tohoto, zatímco odvětví služeb bohužel bude obětí eh, vlastně velké ztráty pracovních míst. Můžeme si položit otázku v souvislosti s touto prezentací, zda ty soukromé údaje Evropanů budou také volně k dispozici jakékoliv zemi, včetně USA. To by znamenalo, že komise souhlasí s tím, že evropští občané budou špehováni eh, NSA. Můžete komise potvrdit, že nebude žádný arbitrážní mechanismus, který by umožnil nadnárodním eh, firmám eh, vlastně žalovat státy podle soukromého práva, pokud se jim nebude líbit změna nějaké normy? Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Když jsme deprimováni, tak je dobré přijít na výbor pro mezinárodní obchod, protože pokud jde o obchodní politiku, mně připadá skvělé, že naši partneři, ať už jsou z komise nebo z členských států, jsou vždy takový nadšení, plní dobré nálady, mají plno důvěry a zase dnes eh, se to hodí, protože jsme trochu deprimováni tím evropským kontextem. Eh, to, co se eh, říká TISA, pořád se říká, děláme pokrok, musíme jít ještě rychleji, to tež jsme slyšeli u TTIP, ale pak je tady eh, riziko, že po cestě ztratíte parlament. Na rozdíl od toho, co říkal zástupce komise a vlastně i komisařka, je tady nesoulad mezi textem, který jsme téměř jednomyslně schválili, což je poměrně vzácnost v oblasti obchodní politiky v parlamentu a mezi tou odpovědí komise je tam opravdu nesoulad, jsou tam velké problémy. A já, kolegyně Kilton Darling i další už o tom mluvili, nebudu se vrátit k MOP, k veřejným službám, protože tam tu odpověď považuji za velice neuspokojivou, ale ty dvě doložky, standstill a ratchet, eh, budeme se na to soustředit. Proč? Protože to je vlastně taková eh, jak způsob, jak, to, jak obejít ty demokratické cesty. Říká se, že je třeba eh, uspůsobit eh, politiku eh, elektronickému obchodu a všichni se ale budou soustředit na tyto klauzule a zcela oprávněně. Proč je to tak důležité? Proč neřeknete, tak tady, se, tady nemůžeme sehnout z místa, jaké státy nebo jaké podniky protože já si spíš kladu otázku, jestli to eh, nejsou eh, podniky, kdo se domnívají, že těchto doložek se nemůžeme dotknout. V čím je zájmu eh, udržet v textu tyto dvě doložky, protože vy přitom dobře víte, že pokud tam zůstanou, tak parlament to nejspíš neschválí. Vy říkáte, nechceme sahat na strukturu, architekturu dělat, jako by se v Evropě a v parlamentu nic nedělo, ale výsledkem pak bude, že ta tyza prostě nebude. Můžeme se z toho radovat, můžeme to litovat, já ještě sám nevím, k jakému táboru bych patřil, ale nerozumím tomu. Nerozumím vaší zatvrzelosti v této věci, jako i v jiných věcech. Mohli bychom o tom ze široka mluvit. Já tedy lituji toho, že i přes velice problematický evropský kontext, u otázek eh, mezinárodního obchodu je snaha po větší transparentnosti, po větším demokratickém rozhodování a vy zase prostě pokračujete v tom stejném duchu. Je to eh, přístup, který už opravdu vyšel z módy, eh, ale prostě vy pořád říkáte, pokračujeme stejně, všechno jde dobře, ale bohužel nejde a je třeba někdy poslancům naslouchat. Inma. Gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, mohu podpořit tyto úvahy a dovolte takovou obecnější poznámku. Byla tady komisařka a komisařka uznala a potvrdila to, co my hlasitě říkáme, že je třeba, aby obchod byl nástroj, Eh, obhajoby lidských práv, svobod, eh, demokracie a aby také přispíval ke zlepšení života lidí. A to nejsou jenom planá slova. Lisabonská smlouva dala Evropskému parlamentu eh, jasnou rozhodující pravomoc rozhodnout se, zda dohoda bude nebo nebude. Je to vyjádřeno formou usnesení, kde vlastně určujeme podmínky, za nichž tento parlament může nebo nemůže nějakou dohodu podpořit já mám pocit, že to vůbec nezohledňujete. A to ani v tom současném scénáři, kdy občané jsou mnohem náročnější na to, jak se pracuje a proč se co dělá. A tento postoj, takhle to prostě nejde, to, to je součástí minulosti. Eh, je třeba být připraven toto změnit. A pokud se nebudeme snažit o to, aby pracovní práva byly součástí požadavků, Eh, aby tam byl požadavek na plnění osmi úmluv MOP, tak eh, pak těžko jakákoliv obchodní dohoda v tomto parlamentu projde, protože nemůže rozhodně získat podporu naší frakce bez tohoto odkazu. A vůbec se neberou v potaz všechny ty výhrady, které máme, eh, a pr- protože si myslíme, že je třeba zásadně ochránit veřejné služby. Brexit je obrovskou krizí, já to pořád opakuji, velice mě mrzí, co se stalo a snad se podaří zabránit eh, této cestě zpět, ale uvědomme si, k čemu jsou volby. Volby znamenají naslouchat občanům a řešit jejich problémy. A EU bude muset provést velké reformy své institucionální struktury, aby zareagovala na to, co chtějí občané. A já doufám, že se to odrazí i v obchodních dohodách, dohodách protože my jinak nebudeme moci eh, podpořit obchodní politiku, která nebude stavět na první místo lidi. last not least, V poslední řadě paní Miner. Děkuji, pane předsedo. Eh, ráda eh, navrhnu, eh, tedy navážu na vyjednavače a paní komisařku mm, Malmström. Musíme teď přestavit, přestat s tím. Komise nemá mandát vyjednávat o dohodě s Richard Cross a Stencil Cross bez souladu s základními smlouvami. Je logické, že Evropský parlament nedal žádný parlament, protože Ratchet Clause a Stencil Clause umožňují eh, eh, uzavřít se eh, před dohledem pro opravu chyb, před opravami chyb. A my chceme něco takového. Jak můžete něco takového vlastně uzavírat? A potom samozřejmě také fakt, že Evropská komise není připravena dávat jako podmínku základní dohodu MOP, Znamená to, že to chcete dělat za zády pracujících. Jedná se o velmi fundamentální věce, o práci dětí, nucenou práci, o diskriminaci, e, o rovné odměňování, a, a, o, o pravdo vstupit do odboru a uzavírat kolektivní dohodu. Pokud my jako Evropská unie bereme lidská práva, nemůžeme tohle přijmout a proto, pane předsedo, jsem proto, abychom e, přestali e, s týzou. Toto je špatná cesta. Děkuji. Tak, pane Kindře. Eh, slyšel jste spoustu eh, žádostí a velmi jasných eh, signálů k našim doporučením. A teď můžete reagovat za pět minut. No za pět minut, děkuji. Tak já nejdříve řeknu, že jsem rád, že vedeme tuto diskusi. Je to proces, určitě eh, to nebude eh, jednorázová věc, nebo doufám a jsem pro pokračování této diskuse s vámi a s paní Ringovou a s monitorovací skupinou a s vámi všemi eh, individuálně, pokud si budete přát. Dnes dopoledne ehm, to, co jsem zde vyslechl, mě tak trochu ujistilo, protože v řadě věcí možná nebudeme vnímat ty věci tak eh, odlišně, než jsem si myslel, jak jsem si myslel. My jsme si přečetli vaše doporučení, například ohledně eh, zavedení eh, uh, MOP do TISY. Pokud žádáte, aby EU podpořila nebo i nadále podporovala implementaci uh, MOP partnery TISA, tak to my děláme bez ohledu na TISu v příslušných bilaterálních dialozích a mechanismech například. Potom tady byla spousta argumentů k eh, eh, doložkám o veřejných službách a potřebě eh, nějaké zlaté doložky k tomuto. Jestli by tam měla být úplná a výjimka z té dohody, nebo by to mělo nějak doporučovat, do, a, a, doplňovat a, ten celkový harmonogram. A, to je pořád trochu nejisté, ale určitě a, zohledňuji vaše obavy. Je to průběžný proces a my nasloucháme. My jsme tady tým paní Malmström a to ukazuje, že jsme zde bychom naslouchali a také pracujeme s zasedáními a hledáme řešení veřejným službám. Myslím, že jsem se pokusil vysvětlit eh, ty hlavní eh, důvody, proč by to nepomohlo, proč by to ohrozilo tu situaci, eh, ze které máme teď prospěch. A neslyšel jsem příliš argumentů proti. Slyšel jsem hodně argumentů k dopadu Brexitu a k tomu, že bychom měli naslouchat lidem ano, jedna z věcí, jak si vyložit to hlasování, je, že kdykoliv eh, rozhodneme o něčem, tak se musíme zabývat eh, fakty. A fakty já se tady této instituci dnes dopoledne pokouším eh, předložit, když vysvětluji ty skutečné obtíže, které by takový krok představoval, ale i rád, ale rád samozřejmě s vámi povedu debatu dále na základě fakt, pokud to bude možné. Také jste eh, se hodně vyjadřovali eh, k tomu, co říkala paní Darling, že my jsme eh, zareagovali jenom na 18 ze 48 konkrétních žádostí. Pokud si to přepočítáte, tak zjistíte mnohem více než 48 konkrétních požadavků Evropského parlamentu. Rada z nich se tak trochu opakuje. My jsme byli za samozřejmě, že eh, prostě s eh, valnou většinou souhlasíme a, a v úvodu jsem vám několik jich uvedl příkladem, ale eh, rád s vámi tuto debatu povedu a o tom podrobnějším seznamu těch požadavků to by mohlo být užitečné také. Slyšel jsem tady spoustu dotazů k potřebě postarat se o to, aby ty za zajistila volný tok dat do budoucna, ale zároveň, že by měla zajistit ochranu osobních údajů. Víme, že to je základní právo a je to eh, něco, co sdílíme. Potom je tady konkrétní otázka toho, jestli v červenci budeme řešit tuto konkrétní otázku. Teď, když eh, byl eh, dokončen ten štít soukromí. Nevím, a kolegové z DG Justice budou zjišťovat, jak moc manevrovacího prostoru máme. My samozřejmě se budeme pohybovat tady, ale musíme si to než interně probrat co nejrychleji, abychom to mohli jestli to zvládneme za deset dní, to nevím paní Kirsten Darling také zeptala, proč proč jsme změnili eh, nabídku veřejných služeb, když, ta, eh, když ten stávající systém je tak dokonalý, jako mi se říká. My eh, tvrdíme, že my jsme v zásadě nezměnili tato ustanovení. Pokusili jsme se vyjasnit nebo explicitně říci, jaká ta situace vypadá, jak ta situace vždycky vypadala. A sice, že v případě smíšeného financování, jakmile dojde k nějaké eh, státní podpoře, tak zase přijde něco eh, do hry. Potom k rečetu a stylu. Já myslím, že jsem vám eh, dal pohled vyjednavače, kteří se snaží obhájit zájmy EU a to nad eh, rámec retoriky, jestli je to demokratické nebo ne. Já samozřejmě naslouchám a eh, názor Evropského parlamentu. Vím, že Evropský parlament eh, reprezentuje vůli Evropského lidu. S tím nemám problém. Naopak, to s vámi rád projednávám. A to, že všichni se mm, všichni si nemyslí to tež, je znakem demokracie. A mimochodem i já funguji v rámci vyjednávacího mandátu a ten vyjednávací mandát podporuje vyjednávání podle hybridního přístupu, který máme v týze. Takže někdo mě tady eh, požádal, abych uvedl ty eh, země, které podporují tyhle věci. V, tuto, v této fázi je to jednoduché. Máme 28 členských, eh, členských států Evropské unie, které chtějí, abych takto vyjednával. Máme tady 22 partnerů v TISA, které chtějí podle toho vyjednávat. Proto jsem řekl, že aby komise mechanicky transformovala a toto do nového vyjednávacího mandátu, tak to by, to by eh, zastavilo celý proces. Já mám mandát, který je eh, v konfliktu s vaším eh, s vaší žádostí. Jestli má úřední komise naslouchat Evropskému parlamentu a vyjednávat proti svému vlastnímu mandátu, já nevím, jestli to by bylo mnohem demokratičtější, než ta dnešní debata, kterou se zde snažíme dělat. A k těmto otázkám znovu. Já jsem se snažil předložit fakta do této debaty a slyšel jsem zde už spoustu politických argumentů, ale politické argumenty, nenechte se mílit, jsou nesmírně důležité. Potom tady byla konkrétní otázka, jestli TISA bude moci být uzavřena a před TTIPem. Já nevím. Vím, že vyjednávání o typu je obtížné, ale mechanicky je to docela logické. TISA představuje jenom jednu část agendy typu ta, a tu část služeb. Je to důležité, ale zdaleka to není to nejzležitější v typu. Takže je možné, že TISA bude uzavřená před typem, alespoň pokud je o koncepci. A pokud tak bude, jak říkala paní Monstrem, použijeme TTIP Eh, abychom vystoupili za rámec týzy v řadě věcí, pokud si myslíte, že by to bylo užitečné. Paní Keller se ptala o, o, na ty výhrady, eh, které eh, vedeme vůči členským státům. Ano, tam se pokoušíme tedy odstranit ty evropské výhrady, ale tohle nepoužijeme v rámci týzy. To můžu říct kategoricky. My se naopak pokusíme vyjasnit tu situaci, když eh, jsou tam dvě výhrady v tom eh, evropském návrhu, tak aby se vyjasnila, aby tam byla právní jistota, ale eh, v rámci za to nebudeme používat, to je zcela jasné. Ovšem možná to použijeme v jiných vyjednávacích protesech, v utízení koliv. Někdo říkal, že TISA eh, bude eh, znamenat konec eh, práva regulovat a to není pravda. Bude tam konkrétní článek o právu regulovat. Viděli jste všechny texty a dostáváte je pořád ty texty, takže ten návrh máte a tu závěrečnou verzi samozřejmě já neznám. Budeme to s vámi projednávat i dále se členskými státy nebude eh, žádný eh, systém eh, řešení sporů s investory soukromí, jenom řešení sporů mezi státy. To v týze opravdu jinak nebude. Omlouvám se, že jsem trochu přetáhl. Uh, but uh, let me assure you that it's not... Děkuji. Ale já Eh, musím říct, že není třeba přicházet do Evropského parlamentu s fakty, poněvadž eh, fakta jsou v Evropském parlamentu debatována běžně. No, ale samozřejmě musíme si naslouchat a vždycky musí předcházet činům. No, takže děkuji vám, pane Kine. A my můžeme přejít k bodu číslo 6, což jsou současná probíhající třístranná jednání. Máme tady pouze jedno, e, to je, jsou konfliktní e, minerály e, ze 16. června. Já myslím, že za Evropský parlament můžeme být uspokojeni. Máme zde dohodu k jasné tedy odhodlání dodržovat pokyny o DI ve všech článk, článcích. A sice eh, také eh, tu fázi mezi eh, tedy od, z dolu do hutě. <clears throat> To je, myslím, velmi dobrý úspěch pro Evropský parlament. Tedy ta dohoda je nyní politická a musí se transponovat do textu čili po eh, tedy torture goods, po tedy eh, eh, zboží související s mučením, tak to máme. Myslím, že je to další úspěch. Tak to je vše, žádný, nikdo se nehlásí do debaty. Takže teď jsme u bodu číslo 7 a máme zde zprávu pana Borelliho o uzavření dohody mezi Evropskou unii de facto 4. Eh, s Islandem, lichtenštenským knížectvím, Norským královstvím a eh, finančním mechanismem EHP. No, možná, že eh, tato legislativa se bude muset měnit, budeme mít nového partnera, možná. Takže máme tedy zatím tři země. Já jsem rád, že je mezi námi dnes islandský velvyslanec, velvyslankyně paní Elis Dotyr. Eh, blahopřeji k vítězství ve fotbale. Tedy překvapivé. A vítáme také Eh, velvyslankyni eh, a eh, stálou, stálou zástupkyni Norska v Bruselu, paní Šron. Pan Borelli je nyní na zasedání předsedů výboru a mm, místo něho bude hovořit paní kolegyně Begin. Budu hovořit eh, jménem Davida Boreliho. Vztahy mezi Evropskou unii a zemí Evropského hospodářského prostoru od roku 1992 se opírají o principy společného trhu a také o zásady eh, dohod o volném pohybu zboží služeb, kapitálu a pracovních sil. To nám dává eh, velké šance pro dobrou spolupráci. Eh, máme zde také eh, díky našim čeře svobodám zajištěné další politická opatření, jako je sociální ochrana a různé oblasti práva, plus další věci, jako jsou vývoj, výzkum, věda a tak dále. V souvislosti s tím vším tyto tři země od roku 1949 a podle článku 115 také přispívají eh, k vyrovnávání sociálních nerovností. Eh, Norsko se navíc podělí na vlastním norském finančním mechanismu. Máme zároveň smlouvy s eh, Islandem a s Liechtensteinskem. A příslušné protokoly byly eh, také eh, podepsány. 17 července v loňském roce jsme podepsali další smlouvy a sice tentokrát o finančním mechanismu na leta 2014 až 2021 a dále o norském finančním mechanismu, tedy s Norskem na stejné období. Dodatkový protokol k dohodě s Evropským hospodářským prostorem a Norským královstvím a dále dodatkový protokol k dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandem. To znamená zvýšení finančních prostředků těchto zemí, eh, které znamenají eh, nárůst 11,2 eh, oproti předchozímu období, což znamená 2,8 miliard navíc Eh, za toto období. Eh, Slovensko, Slovinsko, Portugalsko a další země budou mít prospěch eh, z těchto prostředků navíc, zejména v oblasti zaměstnanosti mládeže, klimatických změn a životního prostředí. Dále byly uzavřeny protokoly o obchodování s rybami a rybími výrobky. Zde šlo o to, že tyto země budou mít eh, de facto nové koncese, eh, eh, no, nové koncese, které pokračují v tradici těch předchozích a jsou jenom mírně upraveny. Také zde budeme mít novou transitní dohodu, která začíná platit ve stejný den jako koncese v článku podle článku 2186 je nutné, aby vše schválil také Evropský parlament. Pokud se zaměříme na ty dohody a protokoly, které byly uzavřeny a které závazným způsobem upravují vztahy mezi oběma stranami. Eh, Spravodaj doporučuje schválení eh, těchto dohod a eh, protokolů. A nyní dávám slovo paní veslankyně Elastotier. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za pozvání na toto pro nás tak důležité zasedání. Tento výbor se samozřejmě zabývá řadou dalších vážných eh, otázek, eh, jako je eh, TTIP, případně uspořádání budoucích vztahů s Velkou Británií. My jsme členy společného trhu prostřednictvím dohod s EHP a my jsme velice rádi, že tam tak je. Pokud by se měla eh, eh, vyjádřit těmto smlouvám, eh, já bych mohla zde přečíst krátké prohlášení za EHP a poté předám slovo paní kolegyni Storská. My jsme tedy velice rádi, že se nám podařilo Eh, podepsat dohodu o EA eh, e finančním mechanismu na léta 2014 až 2021. Jde o eh, čtvrtou smlouvu tohoto typu během fungování EA. E Znamená to dosud nejambicioznější Eh, nejambicioznější počin eh, zemí EFTA a IE. Jde o zvýšení objemu prostředků o více než 11 oproti předchozímu období. Eh, ten nový mechanismus, to je vlastně novinka, která se zaměří více na evropské granty, které bude podpořit, podporovat Eh, my se budeme zabývat, my se budeme, eh, respektive nadále eh, budeme podporovat také občanskou společnost, životní prostředí a tak dále, ale zaměřujeme se nově také na výzkum a konkurenceschopnost, jakož i migraci a zaměstnanost. Dochází k lepšímu sladění priorit zemí EHP, e EFTA a EU. Dohoda byla podepsána začátkem května a my jsme e, přešli velice rychle e, ke zvání dalších dohod pro příští programové období, takže vše bude možné uvést v život začátkem podzimu. Eh, máme zde memoranda o porozumění, eh, jejíž jednání bude probíhat, projednávání bude probíhat eh, od příštího měsíce a budou to memoranda porozumění s zeměmi, které budou přijímat prostředky z těchto fondů. Předpokládáme, že vše bude dojednáno do začátku léta, čili zhruba do jednoho roku, léta 2017. To znamená, že programy eh, začnou být implementovány spíše až v roce 2018. A to znamená, že eh, počítáme s během až do roku 2024. A samozřejmě eh, organizace občanské společnosti mohou eh, začít implementovat eh, celou problematiku již dříve. My jsme přesvědčeni, že prostředky budou využity pro eh, zmírnění sociálních, sociální nerovnosti v oblasti EHP a zlepší také vztahy mezi dárcovskými a přijímajícími zeměmi. Já bych eh, chtěla zdůraznit, že pokud se týče grantů z e EHP, eh, náš eh, finanční příspěvek, který ze strany státu EFTA, je tak velký, jako nikdy předtím nebyl. Pro Finsko to de facto znamená, že toto pokrývá zhruba 50 množství peněz, které Eh, Island dává na eh, spolupráci v rámci rozvojových projektů. Ve stejném období se řeší také podmínky přístupu na společný trh. Eh, de facto jde o pokračování smlouvy z roku 1992 o rybolovu a 1972 kdy byly eh, uzavírány bilaterální smlouvy o svobodném obchodu. My eh, si uvědomujeme, že v budoucnu bude zapotřebí vést dialog na širší bázi a dovozu eh, islandských rybích produktů do EU. Děkuji vám. Sorry. Um, good afternoon, dear colleague. Dobré odpoledne, kolegové. Já bych chtěla eh, jménem eh, Norska eh, poděkovat za přizvání k dohodě, které byly, dohodám, které byly podepsány, včetně tedy dohody o finančním mechanismu a protokolu o o mořských produkcích. My přispíváme eh, několika miliardami eur pro celkem 13 eh, států, pro celkem 8, pardon, 2,8 miliard eur a eh, z toho 2,7 půjde z Norska. To nové sedmileté období je zatím eh, nejambicioznějším obdobím za celé, celou spolupráci v rámci EFTA. Eh, soustředíme se na životní prostředí a základní práva, ale více, mm, větší důraz bude kladen také na inovace a konkurenceschopnosti, tak, aby bylo dosahováno sílu soudržnosti. Nové granty EHP také berou v úvahu nové výzvy, pokud se týče migrace a asilové politiky což jsou eh, eh, a dále specifické prioritní sektory v jednotlivých eh, státech, které jsou beneficienty. Dále se soustředujeme na zajištění udržitelné zaměstnanosti mládeže. Ekonomické a politické výzvy jsou naše společné v celé Evropě a Evropa může být konkurenceschopnější a zelenější, pokud budeme spolupracovat. Máme tady duální cíle. Jednak eh, zmenšovat sociální rozdíly, ale také chceme podporovat bilaterální vztahy mezi eh, beneficienty a také na jedné straně a druhé straně mezi Norskem, Islandem a Liechtensteinskem. Chtěla bych dále zdůraznit, že jsme eh, uzavřeli dodatečný protokol o eh, přístupu na trh pro naše rybí výrobky. Eh, naše vztahy v této oblasti už jsou významné a Evropská unie je tradičně nejdůležitějším trhem pro norské produkty. Máme zde momentálně 23% podíl na trhu a nová dohoda nám pomůže rozvíjet tyto vztahy dále. Děkuji. Děkuji vám, říká pan předseda. A nyní eh, dostává slovo pan Dante, náš stínový zpravodaj. Děkuji vám. Tak já bych možná jenom doplnil něco k tomu, co už bylo řečeno. Já vítám podepsané dohody které jsou velmi důležité pro Evropskou unii a země EHP. Jak bylo řečeno, jde celkově o příspěvek ve výši 2,8 miliardy eur, což, jak také bylo řečeno, je o 11 více než v minulosti. Příjemci bude 15 zemí, zejména tedy v Pobaltí, v východní Evropě a v Středomoří. Půjde zejména o socioekonomický rozvoj zemí, jejíž ekonomiky jsou na tom poněkud hůře. A Bude vše přispívat také ke změňování sociálních rozdílů eh, v EU, ale také v EHP, zejména tam, kde tyto sociální rozdíly jsou zatím významné. Cíle jsou naprosto v souladu s eh, cíly eh, politiky soudržnosti EU na léta 2014 až 2020. Dále byla byly identifikovány priority, které si vyžádají eh, speciální eh, přidělení fondů a to bude sociální inkluze a boj proti chudobě. Eh, to tež se týká oblasti bezpečnosti, zejména v oblasti imigrace a azylového práva doufáme v pozitivní dopady na zaměstnanost mládeže a to se týká zejména zemí, kde v roce 2013 byla nezaměstnanost mládeže víc než 20%. Také byly proskoumány a přeskoumány protokoly o rybolovně, rybolovné protokoly tedy se Islandem a Norskem, kde dojde k mírným změnám, jde o navýšení kvót. Náš zpravodaj, naše zpravodajka doporučuje pozitivní hlasování v parlamentu a já musím říci, že jsem velice rád, že tato zpráva byla svěřena panu Borelimu, který kromě toho, že je mým dobrým přítelem, tak eh, mě také dává možnost promluvit si eh, s šéfem jeho politického klubu Nigelem Farážem o tom, co to znamená být v Unii a být venku. Ano, děkuji. Třeba nám o tom můžete sdělit něco velice zajímavého. Eh, Helmut, chceš-li? Ne, skákal také ne. na Davide. Tak já jsem velice eh, rád, že eh, zde máme tyto příspěvky eh, o těchto tří zemi. A já bych se zeptal, pokud, pokud tedy do, by EHP, tedy Velká Británie byla tak členem tohoto EHP, máte nějakou představu, kolik asi budeme přispívat my? Ano, já osobně považuji za poněkud frustrující, že tedy eh, budeme přispívat do Evropské unie a nebudeme k tomu, eh, nebudeme to moci, jak si o tom rozhodovat. Eh, paní, paní velvyslankyně z Islandu nám chce něco říci? Ne, já bych raději hovořila o fotbale. Velká Británie samozřejmě eh, musí najít nějaké řešení, které eh, bude vyhovovat Británii nejvíce. Samozřejmě Island eh, je malá, exportně orientovaná ekonomika, takže možná, že to, co vyhovuje nám, nemusí být dobré pro někoho jiného. Žádné řešení není zcela bez problémů my o tom eh, my víme, jak to je, jsme se tam to režimu už 22 let, ale prostě toto zajišťuje náš podíl na společném trhu, ale jak jste řekl, my samozřejmě nesedíme u stolu, kde se přijímají rozhodnutí. Čili my se vždy snažíme eh, pouze přesvědčovat eh, kolegy v EU, aby nám byly příznivě nakloněny. tam, kde máme eh, důležité zájmy. Eh, my tomu říkáme utváření rozhodnutí a toto je proces, do něhož jsou zapojeni mnozí naši experti, kteří velice sledují vývoj evropského práva. A pro Island je to samozřejmě Eh, důležité zejména v oblasti rybolovu, ale také pokud se týče kapitálových trhů. Ale eh, rozhodně nechci dávat Velké Británii žádné rady. Ano. Eh, já chci říct ještě paní Veleslachyni, že já jsem Scott, ale jsem, jsem velice rád, že jsme se setkali na skupině tedy té fotbalové Euro 2016. Eh, of Paní velvyslankyně z Norska eh, chce také přispět radou? Eh, ne, ne, já to, to bych určitě nechtěla. Já bych jenom, když tak potrhla, že ta dohoda od té doby, co jsme ji podepsali, je skutečně účinným nástrojem pro naše zapojení do společného trhu vztahy Norska s EU nebudou přímo ovlivněna eh, odstoupením e, eh, tedy Velké Británie. My tedy eh, jsme byli jako překvapeni britským rozhodnutím a teď čekáme, jak to bude vyřešeno. Ano, děkuji. Přála by se komise k tomu vyjádřit? Nikdo z komise. Yes? No? Well, good. Then I will give... Tak, teď tady vrátíme slovo náhradnici za našeho zpravodaje, paní Begin. Grazie, presidente. Non ho particolari. Děkuji vám. Tak není moc k tomu, co dodat. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zapojili do diskuse a já budu ovšem informovat pana Boreliho, který eh, samozřejmě bude pokračovat ve své práci tím obvyklým způsobem. So, therefore... Tak, zřejmě tedy nejsou žádné námitky eh, proti tomu udělení souhlasu. Je skutečně třeba zajistit eh, ten přísun eh, rybích výrobků z Norska a Islandu, takže určitě půjdeme touto cestou. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 5. červenec 12 hodin. A pak budeme tedy projednávat pozměňovací návrhy, pokud nějaké budou, v srpnu na příštím jednání. Tak to byl bod 7. Děkuji tedy velvyslankyním za to, že přišli mezi nás a teď se dostáváme k bodu 8. To je poslední část dnešního programu. Jedná se o budoucnost vztahu zemí AKT a EU po roce 2020. Je to tedy po kotonu a já dám hned slovo našemu zpravodaji Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem kolegům. Takže dnes máme vlastně dokončit diskusi o našem příspěvku k, vý, ke zprávě výboru DEVE o budoucnosti vztahu zemí AKT EU, protože dohoda z Kotonu skončí v únoru 2020. Tato otázka se projednávala na společném schromáždění AKTEU v Namibii a vlastně jsme e, posuzovali hodnocení komise, které učinila k dohodě z Kotonu. Bude určitě důležité se poučit Myslím, že je jasné, že stávající vztahy AKT EU jsou dobré a to partnerství skutečně eh, si zaslouží další budoucnost. Předložil jsem návrh stanoviska na konci května. Vedli jsme o tom diskusi na INTA v červnu. Předloženo bylo 68 pozměňovacích návrhů a já děkuji kolegům za jejich e, přínos. Snažili se vlastně do toho stanoviska dát podrobnější informace. Moje frakce také předložila čtyři pozměňovací návrhy, především ohledně zapojení občanské společnosti a monitorovacích mechanismů. Byly tam některé závazné minimální požadov, požadavky pro EPA, byla tam otázka genderového rozměru a také podpora snahy zemí AKT k připojení se k mechanismu o usnadnění obchodu. Pak jsem tedy předložil pět e, kompromisních návrhů. Měli jsme zasedání stínových zpravodajů tento týden a e, revidovaný e, návrh kompromisu byl rozeslán. Odrazilo to tedy názory vyslovené na zasedání stínových zpravodajů a ten návrh stanoviska bude e, projednáván, respektive bude se o něm hlasovat na dalším jednání INPA v červenci. Já jsem se snažil zahrnout maximum pozměňovacích návrhů všech skupin. Myslím, že Eh, máme v mnoha věcech obdobné názory. Pochopitelně obchod je jeden z nejdůležitějších aspektů spolupráce se zeměmi AKT a je velice důležité zajistit sladění toho budoucího rámce s novými eh, cíle udržitelnosti a především je třeba zajistit eh, vyváženou obchodní spolupráci. Všichni se také shodneme na tom, že je třeba hájit lidská práva, především zajistit, že ta vazba mezi lidskými právy a obchodními dohodami bude zachována v novém rámci po roce 2020. Také se diskutovalo o zapojení občanské společnosti a zúčastněných stran například do postupu monitorování. A myslím, že jsme tedy nakonec dospěli k dobrému výsledku a, a myslím, že můžeme tu diskusi takto pak uzavřít a stanovisko schválit a jenom bych chtěl poděkovat všem kolegům za kvalitní spolupráci a těším se na další práci s vámi všemi. Děkuji. Nyní stínový zpravodajové. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve eh, vám děkuji za spolupráci, tedy děkuji eh, s naším zpravodaji. Eh, zatím to probíhá velmi dobře. A v zásadě eh, před sebou eh, díky tomu máme zprávu, eh, která nevzbuzuje žádné kontroverze. Je dobrá, týká se všech otázek. Jsem rád, že k této zprávě se dostaly otázky, které jsme tady diskutovali dříve v pozměňovacích návrzích bez nichž by eh, ta věc nezískala tak dobrý a objektivní obraz. Myslím tady několik věcí. Měl by to být vždycky takový standard a doufám, že to bude eh, standard přeskum efektivity eh, fungování dosavadní dohody. Bez takové analýzy se samozřejmě těžko hledá efektivnější nové řešení a předpokládám, že takové přeskumy a analýzy eh, budou eh, podrobovány eh, konstruktivní, ale kritické hodnocení, protože je třeba zabývat se minulostí takto, aby budoucnost byla podstatně lepší. Myslím si také, že Tady máme velice různorodá specifika jednotlivých zemí a natož regionů které eh, tyto eh, země reprezentují. Eh, takže když budeme přihlížet k těmto efekt, specifikům lépe, tak to zvýší efektivitu dohody. Tady myslím pozměňovací návrhy v kompromisech zejména. A potom je tady další otázka podstatná. Zaměřit se na obchod je důležité, ale neřeší to problém, o němž my bychom chtěli dosahovat pozitivní dopady se zeměmi, v zemích, se kterými eh, podepisujeme ty dohody. Myslím tady otázku investic. Čili jsem rád, že eh, tady eh, něco takového také bylo pokryto. Potom všechny ty ostatní věci, pokud jde o důležité ideály, ideje, občanská práva, to už nebudu komentovat, to už tady je a doufám, že to také plní otázky tedy eh, požadavky těch, eh, kteří se na takovéto věci zaměřují více než na ty čistě ekonomické věci, takže my samozřejmě podpoříme tento dokument. Děkuji. Exat Emma. Děkuji, Emma. Děkuji, hm, vážení pane zpravodaji, kolegové. Chci vám poděkovat za spolupráci. Na tomto stanovisku EKR může podpořit všechny kompromisní návrhy a zpravodaj se skutečně velice snažil, snažil se všechny zapojit do svého stanoviska a je to velice silné stanovisko. Děkuji mu tady za toto úsilí. Pro EKR je důležité zdůraznit, že ten rámec po kotonu musí být založen na obchodě, ale také je třeba, aby země AKT prováděly řádnou zprávu věcí veřejných a bojovaly s korupcí. Teprve potom ten obchod může být skutečně udržitelný a prospěšný pro tamní obyvatele, vytvářet pracovní místa, jak bychom si přáli. A já mám tedy ještě eh, pozměň, eh, pozměňovací návrh týkající se partnerství veřejného a soukromého sektoru. Doufám, že projde, protože by to mohlo toto partnerství posílit eh, schopnost a kapacity zemí AKT, například pokud jde o vývoz, je třeba spolu, zajistit spolupráci s podniky, malými, eh, středními i velkými. Je třeba, abychom měli silné obchodní vztahy s malými a středními podniky, je to v zájmu obou stran, a zvláště pak obyvatel zemí AKT. Takže je třeba zajistit eh, podporu eh, těchto vztahů i se zahrnutím malých a středních podniků a občanské společnosti. Nicméně celkový, celkové vyznění zprávy je velice dobré a navazuje na dobrou práci na předchozí dohodě z Kotonu a je tedy třeba nadále podporovat EPA, regionální integraci a obchodní strategie a já doufám, že se to bude řešit v rámci takové lepší budoucnosti pro země AKT. Děkuji. Helmute, chceš nahradit Lolu? Ano, Lola mě požádala, abych také vyjádřil naše díky za spolupráci se spravodajem i stínovými spravodaji. Byla to velice konstruktivní a plodná spolupráce. A Lola mě také požádala, abych výboru sdělil, že chceme, aby ty vztahy se skutečně základaly na eh, opravdovém partnerství a nikoli na koloniální logice, aby, eh, jak se někdy stává v těch nových eh, obchodních vztazích, takže je třeba zajišťovat lidská práva, udržitelné cíle OSN, ty musí stát v jádru vztahu mezi EU a AKT a musí také e, ovlivnit budoucnost po dohodě z Kotonu. Je třeba, aby byly, e, byla ustanovení, která se toho týkají, závazná což chceme tedy zmínit ve stanovisku, je třeba aby se zabránilo porušování lidských práv. A konečně také chce zdůraznit, že je třeba dát klíčovou úlohu občanské společnosti. Takže vidíme zde velice konstruktivní úlohu tohoto stanoviska, které doplní zprávu výboru DV. Děkuji. Děkuji, Skakeler. Děkuji. Já také děkuji zpravodaji za dobrou spolupráci. Je tady jedna věc, kterou bychom chtěli pokud možná do těch kompromisů dát, a to je otázka zadlužení. Diskutovali jsme na to, o tom na jednání stínových zpravodajů a byli bach, byla bych ráda, kdyby nějaká věta se tam ještě doplnila. Také chci upozornit kolegy na pozměňovací návrh, který předkládám eh, ohledně migračního balíčku, protože komise se snaží eh, vlastně veškeré eh, politiky, které se týkají vnějšku zahraniční obchod, nasměrovat tak, aby země vlastně zastavily migranty a uprchlíky a aby je brali zpátky. A zahrnutí obchodních sankcí vůči zemím, které například ne, nebudou přijímat zpět své vlastní státní příslušníky, ale i státní příslušníky třetích zemí, to já považuji za dosti podivné. Přinejmenším, když se stále mluví o tom, jak lidská práva by měla být eh, vlastně, měla mít formu závaznějších ustanovení, jak chceme přimět eh, obchodní partnery k tomu, aby je více hájili, tak by to mělo platit i naopak eh, otázce lidských práv a základních svobod. Pokud se jedná o přijímání migrantů, pak na jednou komise je pro závazná ustanovení a obchodní sankce a to já považuji za špatnou cestu a budu velice ráda, když podpoříte můj pozměňovací návrh v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji, paní Begin. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení eh, kolegové, země AKT jsou dva, dvojím způsobem provázány s členskými státy, protože jsou to let kdy bývalé kolonie a máme vůči nim historický dluh. Jsou to země, eh, s nimiž jsme obchodovali a spolupracovali po celá desetiletí a je nezbytné, abychom jim pomohli postavit se na vlastní nohy a eh, převzít ty celosvětové hodin, eh, hodnoty. Proto ta spolupráce po roce 2020 je důležitá. Výbor DV se k tomu vyjadřuje pozitivně. Měli jsme Eh, už schůzku eh, se spravodajem a eh, já jsem ráda, že zpravodaj je příznivě nakloněnými pozměňovacím návrhům. Já, mně se líbí ta práce, tak jak vypadá. Jenom bych ještě vyzvala zpravodaje, aby dal větší prostor budoucím výzvám, kterým budou čelit země AKT. Možná by se to mohlo dát do zvláštního uh, Eh, odstavce, kde já o tom hovořím ve svých pozměňovacích návrzích. Mluvím tam o necelních překážkách, rybolovu, cestovním ruchu a o větší podpoře pro eh, obchodní dohodu s africkým kontinentem. Eh, také bych ráda, aby v rámci spolupráce se také zohlednila moje zpráva o obchodní strategii. A je třeba, aby ty eh, kompromisy odrážely nejen eh, představy komise o obchodě, ale aby zohlednili také naše ustanovení, která byla eh, schválena na posledním zasedání výboru. Měla by se schvalovat ve Štrasburku. Děkuji. Děkuji komise. Ne, žádný komentář od komise, takže vracím slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych jenom tedy učinit závěrečnou poznámku, poděkovat stínovým zpravodajům a kolegům, kteří se vyjádřili v diskusi. Děkuji všem za spolupráci i za jejich komentáře k tomuto návrhu. Samozřejmě výbor INTA nemůže přijít s celkovým hodnocením spolupráce se zeměmi AKT. My se musíme zaměřovat především na tu obchodní kapitolu a na tedy ten konkrétní příspěvek, který my můžeme učinit k práci výboru DEVE. A musíme se snažit dosáhnout porozumění mezi všemi frakcemi, tak abychom mohli eh, tedy postoupit s tím svým stanoviskem Eh, já si myslím, že eh, tato spolupráce bude úspěšná, je ale zapotřebí dodržet některé základní podmínky, jako jsou cíle udržitelného rozvoje, eh, silné kapitoly o udržitelném rozvoji, doložky o lidských právech, které budou efektivní a budou fungovat, potom symetrické vztahy, které zohlední obchodní situaci zemí AKT a také je třeba se pokusit eh, posilovat kapacity a posilovat řádnou zprávu věcí veřejných, protože jinak veškerá tato, toto úsilí nepomůže místním obyvatelům. To jsou klíčové věci obsažené v mém stanovisku, a které by měly být tedy jádrem příspěvku tohoto výboru a chtěla bych poděkovat všem politickým frakcím a kolegům za spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát zpravodaji i kolegům. Zdá se, že by tato zpráva si mohla získat podporu všech politických frakcí. No, uvidíme hlasování. Proběhne na příštím jednání 13. července. 14. Tak. Máme to ve dvou dnech. Děkuji vám. Bod 9 různé. Můj oblíbený ale nikdo se nehlásí. A bod 10, příští schůze 13. a 14. července. Takže uvidíme se ve Štrasburku příští týden a pěkný víkend. Děkuji.